Good afternoon, dear colleagues. Dobré odpoledne, vážení kolegové, vážení členové výboru LIBE. Budeme pokračovat v našich diskusích na téma priority švédského předsednictví. Pan Tobias, ministr pro otázky přistěhovalectví a azyl, je mezi námi. A já bych chtěl jako první věc říci, že v současné době stále více a více členských států ve svých vládách jmenuje ministra specificky na otázku těchto politik v oblasti přestěhovalectví a azylu. A to je také jasným důkazem toho, jak eh, migrace, uprchlíci, azyl jsou témata, která se stávají prioritou jak na národní e, úrovni pro národní státy, tak i pro evropské instituce. Počet e, e, legislativních návrhů a iniciativ, který byl předložen v nedávné době, bude právě projednáván v našem výboru. Takže naší hlavní eh, náplní je právě sledovat, jak eh, se jak roste počet eh, předlákládaných návrhů a udržet v nich konzistentnost a logickou provázanost. A to také v duchu stokholmského programu. My si uvědomujeme, že ministrině Beatrice Ask již předložila své priority, proběhla tady velmi intenzivní diskuse eh, v našem výboru s touto ministriní a snahou je vyjádřit doporučení, aby bylo možné zlepšit a posílit cíle i ambice stokholmského programu. A to v tomto období, kdy eh, teprve nedávno začalo švédské předsednictví. Já jsem přesvědčen, že eh, jak v duchu, tak i podle litery, smlouvy, eh, my máme být zapojeni do provádění stokholmského programu a to po celé naše volební období, které nyní začíná eh, švédským předsednictvím. My jsme se k tomu zavázali a také jsme to takto řekli vaší kolegyni, ministrině Beatrice Ask. A eh, ujišťujeme vás, že náš výbor bude maximálně nápomocný při přípravě důležitých eh, aktivit za švédského předsednictví a věříme také, že závěry našeho parlamentu a doporučení našeho parlamentu budou náležitě vzaty v úvahu švédským předsednictvím. Pane ministře, já vám chci dát slovo a jsem přesvědčen, že Celá řada kolegů po vašem vystoupení se bude hlásit do diskuse. Budeme tedy postupovat stejně jako dopoledne. Nejdříve uděláme první kolo diskuse. Dáme nejdříve slovo koordinátorům politických skupin a pak bude otevřená diskuse pro všechny ostatní členy výboru, abychom tedy měli jistotu, že všichni budou moci dostat slovo, když vidím, jak mnozí se hlásíte již nyní. Takže, pane ministře, máte slovo. Mikrofon, prosím. Mikrofon pana ministra není zapnut. sorry. Eh, Omlouvám se. Dámy a pánové, vážení členové Eh, výboru Libe. Pro mě je velkým potěšením, že jsem dnes přišel mezi vás jakožto zástupce rady, abych vám předložil eh, priority švédského předsednictví v oblasti azylu a migrace vám nově zvoleným činově znovu zvoleným členům tohoto výboru. Mnoho tváří je známých, ale v každém případě eh, blahopřeji vám všem eh, ke zvolení a samozřejmě také bych chtěl eh, blahopřát panu Lopezi Aguilarovi za to, že byl vybrán jakožto předseda tohoto výboru. Eh, celá řada otázek, které nás zajímá, je samozřejmě eh, široká. Občané o to mají velký zájem a pravděpodobné je, že ten zájem ještě bude i nadále růst. A já mu říci, že v červnu volby do Evropského parlamentu eh, ve Švédsku měly velkou pozornost. Účast ve volbách byla vyšší než v roce 2004. Když budeme spolupracovat, můžeme odvést dobrou práci a také jistě můžeme náležitě podpořit i zájem eh, občanů a to, jak rozumí celému EU. Já bych se chtěl věnovat eh, především tomu, co švédské předsednictví nazývá stokholmský program a to, co se dále ještě týká společného azylového systému. A také se budu věnovat dalším otázkám, jako je například situace v oblasti Středomoří a legální přistěhovalectví. Jak už jste slyšeli od mé kolegyně Beatrice Ask, ministrině eh, spravedlnosti, jednou z důležitých Jedním z důležitých úkolů předsednictví je připravit nový strategický eh, víceletý pracovní program v oblasti justice a vnitra, Stockholmský program. Tento program bude velice důležitým dokumentem v oblasti eh, svobody, justice, eh, bezpečnosti a práva pro nejbližší roky. A my jsme si stanovili opravdu velice ambiciozní program a chceme, aby Evropa byla bezpečnej, bezpečnější, kde také práva jednotlivců budou hájena a bráněna. Již hodně v nedávné době v EU bylo uděláno v oblasti azylu a migrace. Například jsme schválili společné eh, právní normy, které vytvářejí základ eh, společné evropské eh, politiky přistěhovalectví a společného asilového systému. Mnoho opatření z Hákského programu už bylo provedeno, eh, uplatněno a další se uplatňují, což je velice potěšující. Dále také loni Rada schválila Evropský pakt o přistěhovalectví a azylu. Podle tohoto paktu jde o to mít efektivní, konzistentní politiku v této oblasti, která čelí výzvám v té této oblasti. Schválení tohoto paktu dalo nový, eh, nový důraz eh, v této politice. A kromě toho probíhají také konzultace s komisí, aby bylo možné vzít v úvahu, co k tomu říkají národní parlamenty, co tomu říká občanská e, společnost, jednotliví občanové a mnozí další, kteří se vyjádřili k tomu, jak by tato, formulika, jak by tato politika měla být dále formulována. Takže my rozhodně toto všechno bereme v potaz. Do budoucna Mimo jiné eh, se můžeme také opírat eh, o eh, sdělení komise v oblasti svobody, bezpečnosti a justice ve prospěch občanů. Tak, jak toto sdělení bylo prezentováno v červnu, toto sdělení bylo diskutováno na neformálním zasedání ministrů vnitra a justice ve Stockholmu v červnu a já jsem velice rád, že vy, pane předsedo, jste i e, když jste se to dozvěděl na poslední chvíli, byl schopen se částečně zasedání zúčastnit. Podobně jako ministrině Beatrice Ask, mám takový dojem, že tady je široký konsensus mezi členskými státy, pokud je o hlavní rysy tohoto sdělení. E, v principu Eh, jde o to, že sdělení se snaží eh, formulovat principy dobře zvládané eh, migrace, což je velice důležité a může to být použitečné pro všechny zúčastněné strany, jednotlivé členské státy EU, ale také ty země, odkud pochází těto přistěhovalci. Chceme-li dosáhnout cílů, které jsou stanoveny v Lisabonské strategii, pak EU musí být dynamickou konkurenceschopnou ekonomikou. A v tom případě eh, bychom se museli otevřít eh, přistěhovalectví za prací v mnohem větším měřítku než do posud, zejména když vezmeme v úvahu demografické výzvy, které před námi stojí. A i když dnes eh, prožíváme hospodářskou krizi, musíme si uvědomit, že tento program bude trvat pět let následujících pět let a hospodářská situace se během tohoto období změní a proto také musíme projevit politické, politický leadership a, a musíme provést reformy, které jsou nutné, aby EU mohla e, přitáhnout ty e, schopnosti a dovednosti, které do budoucna potřebuje. E, v, na schůzce ve Stockholmu členské státy se shodly, že je to program, který potřebujeme pro rozvíjení společné politiky a dále zvažujeme, jak využít maximálně pozitivních efektů přistěhovalectví v hospodářském i sociálním eh, měřítku. Eh, je tady prostě jasný názor, že členské státy musí eh, intenzivně spolupracovat, aby bojovali proti nelegálnímu přistěhovalectví do EU. Je důležité, abychom uchovali určitou rovnováhu, to znamená, aby bezpečnostní opatření nebyla přijímána na úkor legálního přistěhovalectví nebo na úkor žadatelů o azyl, kteří by tím pádem nemuseli mít přístup k azylovému řízení je třeba minimalizovat rizika pro ty nejzranitelnější skupiny. Ve stokholmském programu je eh, takový určitý návod, eh, jak postupovat, abychom co nejlépe zvládali nelegální přistěhovalectví a přitom udrželi tuto rovnováhu. Dále ministři také diskutovali o otázkách solidarity a sdílené odpovědnosti. Je zde určitý tlak v oblasti přistěhovalectví a k tomu je zapotřebí mít um, takový eh, cel, celostní přístup, jak v krátkodobém, tak dlouhodobém výhledu. Je zapotřebí mít v EU globální přístup k přistěhovalectví, Eh, včetně otázky readmise. Cílem tady je lépe projevovat solidaritu s těmi členskými státy i třetími zeměmi, které jsou především vystaveny migračním tlakům a které prožívají eh, obzvláště velký tlak na asilový systém. Cíl, který byl již dříve stanoven, je vytvořit společný evropský asilový systém. Tento cíl i nadále platí a základním principem je, že jednotliví žadatelé o azyl eh, musí mít rovné zacházení, musí být posouzeni podle stejných kritérií bez ohledu na to, do kterého členského státu přijedou, kde se, eh, se žádosti eh, projeví. Na stokholském zasedání členské státy předložili názor, že společný asilový systém by měl být rozvinut tak, aby byl efektivnější z hlediska přístupu eh, k asilovému systému, který musí být zajištěn a je tady eh, také v celém rozhodovacím systému nutné uplatnit větší konzistentnost. Na neformální schůzce ministrů ve Stockholmu nové předsednictví se snažilo maximálně zajistit, aby stockholmský program dostal podobu, která odpovídá potřebám občanů, aby to byl ambiciózní, eh, specifický program, beroucí v úvahu jasné priority. A švédské předsednictví eh, chce pokračovat i nadále v otevřeném transparentním procesu, kde všechny členské státy, všechny instituce a klíčoví partneři budou mít možnost se podílet na diskusích. Pokud jde o rozvoj stokholmského školského programu. E, tady působí celý tým a já také doufám, že během podzimu proběhne konstruktivní diskuse s Evropským parlamentem. Vaše práce je zásadně důležité. Chceme-li mít úspěch, konečný výsledek musí e, být takový, který může podpořit jak Rada, tak i Evropský parlament. Vážení poslanci, vážené poslankyně, Evropa eh, měla po celé roky velkou odpovědnost vůči těm, kdo museli utéci ze svého domova, aby unikli eh, pro následování. A je tady jasná schoda, že v této tradici je třeba i nadále pokračovat prostřednictvím společného asilového systému. Na základě současných eh, návrhů v oblasti legislativy chceme, aby proces byl efektivnější, transparentnější a předvídatelnější. A to je také třeba brát v úvahu mezinárodní dohody a úmluvy. Bohužel v národních systémech členských států je hodně odlišností. To znamená, že tady je vlastně eh, nerovný přístup nebo nestejný přístup z hlediska odpovědnosti a z hlediska přístupu k žadatelům o azyl. Je velice těžké eh, organizovat eh, takto společný přístup jsou tady samozřejmě různé vlivy na zpracování žádosti. A Eh, žadatelé o azyl také vždy nenarazí na předvídatelnou situaci a neví, jak vlastně věci mohou dopadnout. Tady probíhá diskuse o eh, harmonizaci. České předsednictví eh, do velké míry pracovalo na spolupráci v oblasti azylu, snažilo se posunout tuto práci dopředu. Mám velice pozorně jsme vyslechli, co během jednání k těmto otázkám říká Evropský parlament. Budeme to zohledňovat při přípravě další práce, dalšího jednání, a to jak v radě, tak i ve spolupráci s parlamentem. Během podzimu počítáme, že budou probíhat další diskuse a doufáme, že se nám podaří učinit správným směrem ty správné kroky. Práce v oblasti azylu dosáhla nebo, nebo vedla k řadě právních nástrojů. I když, popravdě řečeno, všechny ne vždy fungovaly tak, jak jsme očekávali. Nicméně jsou tady ještě další možnosti, které z dlouhodobého hlediska mohou vést k harmonizaci. A tady především mám na mysli eh, praktickou spolupráci. Tady je návrh eh, vytvoření Um, Evropského úřadu pro podporu azylu a také je zde Fond pro uprchlíky, které sehrávají velice důležitou úlohu. Já věřím, že jak parlament, tak rada budou schopni dosáhnout dohody v této věci během letošního podzimu. Já tedy rozumím tomu tak, že i pro parlament je to prioritou. Cílem naší práce je eh, samozřejmě pracovat s časovým rámcem, který schválila Evropská rada v rámci paktu o přistěhovalectví a zejména jde o to vytvořit podpůrnou úřad již v roce 2009. Pro švédské předsednictví je velice důležité, aby tento úřad vznikl, protože praktická spolupráce se musí co nejlépe rozvíjet. Potřebujeme Eh, obecné vzdělávání v dobré kvalitě pro úředníky, to je klíčová otázka pro stabilní a spravedlivý asilový systém. Je zapotřebí vyměňovat si informace mezi členskými státy, vyměňovat si zkušenosti, protože tak je možné dále eh, pokročit. A tady by také podpůrný úřad měl poskytnout svou podporu při harmonizaci. Předsednictví bere tuto otázku velice vážně. Nemůžeme ztrácet čas a já tím pádem doufám, že Evropský parlament i Rada dosáhnou dohody eh, v této věci co nejdříve. A nyní se dostávám také ke změnám v nařízení Eurodac. Dá se očekávat, že v nejbližší eh, době je možné dosáhnout schody. Je to v zájmu všech co nejdříve můžeme schválit změny v tomto nařízení, protože by to přispělo k efektivnější práci dublinského systému. Pokud je o jednání mezi Radou a Evropským parlamentem v této věci, doufám, že i tady eh, bude vládnout konstruktivní duch a všichni máme v úmyslu eh, zlepšit a zefektivnit dublinský systém. Doufám, že parlament a rada budou schopni dosáhnout eh, dohody během podzimu. Eh, já si ale uvědomuji, že se okolnosti mohou změnit, jestliže komise předloží eh, návrh na přístup k Eurodaku pro agentury, které působí v oblasti vymáhání práva. Když se tomu tak stane, tak jsem přesvědčen, že jak Rada, tak parlament společně budou dále zpracovávat tuto otázku. Pokud jde o návrhy změn na dublinské nařízení a nařízení o přijímání, tady práce příliš nepokročila a švédské předsednictví má v úmyslu pracovat velice e, intenzivně s Evropským parlamentem. Není žádným tajemstvím, že jsou tady různé názory e, u těchto návrhů, že tady nejsme jednoti. A to jak v rámci rady, tak i v rámci e, parlamentu. Také mezi radou a parlamentem jsou odlišné názory, ale věříme, že bude možné dospět k přijatelnému kompromisu. Já si plně uvědomuji, že Švédsko eh, převzalo předsednictví v době, kdy otázky azyla, azylu jsou opravdu velice aktuální. Vidíme tragické události, ke kterým dochází v oblasti Středomoří a já jsem přesvědčen, že budeme otevřeni návrhům o tom, jak nejlépe tady eh, postupovat a jak problémy řešit. Eh, posouzení, vyhodnocení tady v této oblasti ukazuje, že tady je přidaná hodnota pro členské státy eh, v tom, aby se ve věci pokročilo, aby se zlepšily současné předpisy a aby se učinili další kroky směrem ke společným právním předpisům. Je velice důležité, aby změny eh, v právních nástrojích byly vyvážené abychom brali v úvahu jejich důsledky a také náklady, které to přinese pro členské státy. Současně také nesmíme ztrácet ze zřetele, že tady je zcela jasná politická dohoda, která již Ehm, ehm, byla učiněna s cílem harmonizace. Například v Hákském programu jsme se již dohodli, že společný evropský asilový systém by měl začít fungovat nejpozději v roce 2010. Ehm, teď se posunul termín do roku 2012, když byl loni schválen pakt o přistěhovalectví. Současně, jak tedy Hákský program, tak pakt o přistěhovalectví předkládá návrhy v oblasti legislativy a další opatření, které mohou vést eh, k řešení otázky azylu a řešení tedy žádostí o azyl a rozvíjet mechanismus solidarity. Proto si myslím, že již nesmím, nesmíme dále váhat. Eh, práce již byla započata, je potřeba ji dokončit a musíme dosáhnout společných cílů. V této důležité práci potřebujeme podporu parlamentu i rady, abychom se dostali ku předu. Lidé, kteří potřebují ochranu, kteří se nedostanou do Evropské unie nebo na jiné bezpečné místo, lidé, kteří uvízli v eh, uprchlických táborech, aniž by měli jakýmkoliv způsobem možnost ovlivnit eh, otázky své bezpečnosti či své budoucnosti, jsou předmětem našeho zájmu. Členské státy EU a Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky um, mohou pro tyto lidi udělat hodně. Je to například to opětovné usazení těchto lidí a právě toto opětovné usazení je velice důležitým komponentem. Musíme posílit eh, mechanismus tohoto opětovného usazování. V současné době jsme svědky toho, kdy komise předkládá návrh na společný program opětovného usazování a jsme připraveni eh, na tomto návrhu během podzimních jednání tvrdě pracovat, tak abychom mohli dosáhnout politické dohody. Situace ve Středomoří ukazuje, že je tady jasná potřeba konkrétních politických postupů. Švédsko je vděčné za zdroje, které parlament uvolnil. Pokud jde o společnou iniciativu Rady o, o opětovném usazení z, e, uprchlíků z Iráku, to bylo v loňském roce a předpokládám, že eh, parlament eh, bude postupně, pardon, podobně postupovat i v otázce jiných eh, uprchlíků z jiných zemí. Dámy a pánové, mohu vás ujistit, že velice dobře chápu problémy, kterým čelí země jako Malta, Kypr, Řecko nebo Itálie. A rozumím také požadavkům na opatření, a na e, vyšší solidaritu mezi jednotlivými členskými státy. Samozřejmě chceme být svědky konstruktivního dialogu mezi členskými státy, komisí, Evropským parlamentem, Frontexem, abychom e, nalezli řešení, která budou e, realistická jak ve střednědobém, tak dlouhodobém horizontu a pomohou vyřešit problémy ve Středomoří. Dámy a pánové, kontakty mezi lidmi, kteří žijí v různých zemích, eh, eh, uvnitř i mimo eh, Evropské unie, souvisí také se společným sociálním a ekonomickým a rozvojem. Myslím si, že musíme zvyšovat úroveň své tolerance. Já mám na starosti vízovou politiku a to je důležitá oblast pro Evropskou unii. Švédské předsednictví bude úzce spolupracovat eh, v oblasti problematiky eh, víz a eh, zde bych rád potrhl význam západního Balkánu. Země musí splňovat podmínky pro jiný vízový režim. V různých zemích jsou různé je různá úroveň e, pokroku. Hovořím tady o Srbsku a Černé hoře. Doufám, že ta otázka bude dokončena do konce roku. A chceme také umožnit e, lidem, e, aby mohli cestovat bez víza, ale bez reform to nebude. Doufám, protože země západního Balkánu budou moci velice brzy požívat té bezvíz, toho bezvízového režimu. A na závěr bych rád řekl, že švédské, stejně jako české předsednictví, eh, bude eh, pracovat na vývoji vízového informačního systému VIS. Eh, tento systém pravděpodobně z technických důvodů nebude uveden do provozu v prosinci, ale mojí jasnou ambicí je to, aby tento systém byl um, uveden do provozu co nejrychleji, aby se tato implementace neprodlužovala. Umožní totiž potom přeskomávání žádostí o víz za e, pomocí e, srovnávání e, otisků prstů a to je důležitý aspekt pro tuto činnost. Toto jsou tedy priority, které má švédské předsednictví v oblasti azylové a vízové politiky. Je před námi velká velký objem práce, ale já se těším na spolupráci s vámi a nyní také i na vaše otázky. Děkuji pěkně, pane ministře, za vaši prezentaci. Můžeme zahájit diskusi. Jak už jsem řekl, vycházím takto. Navrhuji, abychom se drželi toho časového limitu a abychom umožnili to možná největší množství otázek. Kromě eh, koordinátorů eh, máme ještě dalších 15 dotazů a já teď navrhuji, abychom... Ještě paní Klerová? Já navrhuji, abychom uzavřeli přijímání otázek, takže ještě paní Klerová, pan Mastela. Takže navrhuji, abychom teď eh, ukončili přijímání otázek, jinak to nezvládneme časově. Takže eh, žádám vás, abyste respektovali eh, naše časové omezení. Takže děkuji pěkně a otevírám diskusi. Pan Pozortil za Evropskou lidovou stranu. Máte prosím tři minuty. Děkuji, pane předsedo, a také děkuji, pane ministře, za vaši prezentaci. Jménem e- skupiny EPP v tomto parlamentu vás mohu ujistit, Eh, že jsme otevření a ochotní eh, spolupracovat s vámi během příštích několika měsíců eh, při dosahování vašich cílů. A to v této velice kontroverzní a citlivé politické oblasti, která je ovšem velice zajímavá, poněvadž se v současné době odhrává spousta věcí, jak v Evropské unii, ale i jinde. Dovolte, abych zmínil Eh, to, že jak na souši, tak na moři se toho odarává hodně. Eh, Malta, odkud já pocházím, v současné době eh, má člun z 85 azelanty, který byl zadržen několik kilometrů od ostrova Lampedusa. A k tomu dochází každý den a samozřejmě s tím souvisí řada kontroverzních otázek. A myslím si, že my bychom měli tu kontroverzi jak Um, eliminovat a měli bychom naše debaty vést konstruktivním uh, způsobem. Nicméně jsou tam opravdu lidé, kteří se nás ptají, co s tím uh, Evropská unie dělá a jak, účin, jak účinná je Evropská unie v této věci. A myslím, že musíme být, pane ministře, uh, odpovědět upřímně. A moje odpověď je, že Evropská unie v žádném případě není zdaleka tak efektivní, jak bychom si přáli, a to je právě prostor pro eh, vaši pomoc a váš vstup, eh, které budou eh, velice ceněné během příštích několika měsíců. Souhlasíme s obsahem slogonského programu a ujišťuji vás, že budeme spolupracovat. To jsou ovšem plány na příštích pět let, ale nás určitě dneska zajímá ještě více to, jak dnes zajistíme, aby to, na čem jsme se už dohodli, jako je například eh, balíček o azylové a imerční politice, byly opravdu implementovány a eh, dovolte, abych eh, vyjádřil určité pochybnosti o úrovni implementace již dohodnutých dokumentů. Dovolte, abych se krátce zmínil o čtyřech věcech, kde se domnívám, že bychom se měli soustředit, tak abychom zajistili adekvátní Eh, implementaci tohoto balíčku eh, opatření v imigrační a zelové politice. Především musíme pokračovat efektiv, v efektivním boji proti ilegální imigraci. Ať se vám to líbí nebo ne, tak ty trasy, které v Středomoří jsou využívány, jsou ilegálními trasami. A ilegální trasy eh, by, by měly být potírány. To samozřejmě nesouvisí s legální migrací. Hovořím o ilegální imigraci a tu musíme, té musíme zabránit. Abychom jí zamezili, musíme rovněž zajistit konec lidských tragédií, ke kterým dochází. Takže posílení Frontexu teď přechází na scénu, stejně jako posílení našeho úsilí v, koordinat, v koordinovaných iniciativách. Za druhé, spolupráce se třetími zeměmi. Další věc je naprosto jasné, že pokud nebudeme mít uh, jistotu, pokud jde o spolupráci se třetími zeměmi, především se zeměmi původu, ovšem také se zeměmi transitními, tak potom se nám nikdy nepodaří ilegální eh, imigraci eh, zastavit. Ve středomoří je to jasné. Bez spolupráce se zeměmi jako je Libie se nám nepodaří ilegální trasy narušit. Za třetí, nástroje solidarity. Jižní členské státy především eh, jsou těmi, které potřebují eh, nástroje solidarity. A na, nakonec eh, podpůrný úřad pro azyl Evropské unie, to je, jak chápu, vaše priorita a určitě budeme spolupracovat a myslíme, že v relativně krátké době bychom mohli dosáhnout dohody. Děkuji, pane Vozudeli, pan Muras. Ještě jednou vám připomínám eh, časový limit tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Budu mluvit stručně. Pane ministře, děkuji za vaši prezentaci. Myslím si, že švédské předsednictví, stejně jako finské před deseti lety, eh, se velice snaží v oblasti společné asilové politiky. Ovšem tady je právě jeden z těch problémů, eh, který, se, který obsahují mé otázky co se stalo s těmi eh, návrhy, které byly přijaty před deseti lety. Před těmi deseti lety jsme samozřejmě neměli společnou azylovou politiku a to, co děláte vy, je velice ambiciozní a my to vítáme. A eh, také bychom rádi věděli, jak vidíte eh, jak to vidíte v praxi, jak je realistické, že, že tato spolupráce v oblasti azylové migrační politiky bude, bude plodná. Je jasné, že to je složitá věc. Také vítáme další skutečnost eh, a to tu, že během posledního parlamentu eh, bylo odvedeno velké množství práce v oblasti eh, toho azylového a migračního balíčku. Dovolte otázku. Vy jste některé věci nezmínil. Bylo to strategické rozhodnutí, že jste to nezmiňoval. Chcete, aby a som se, abychom se na to právě v tomto eh, parlamentu zaměřili. Jedná se o práva eh, azylantů, žadatelů o azyl. Eh, ve zprávě Antonio mm, Masa Petákoše se hovoří o nutnosti balance, rovnováhy My jsme slyšeli o, o té hm, situaci v, již, v Jižním středomoří a já bych rád viděl, jak eh, byste porovnal tu vizi z roku 99 eh, se současnou situací a jaký je pokrok. Každopádně vítám to, co jste řekl hodně toho balíčku opatření v oblasti azylové migrační politiky. Děkuji. Paní Hennis Plašertová, prosím. Děku, děkuji. Předsednic... Švédské předsednictví nám zde předložilo svůj program a zjistili jsme, že ambice předsednictví počítá s podporou eh, státu. Já bych zdůraznila jeden bod, již jste se zmínili o Iráku, ale já se domnívám, že jednou z priorit, že, nebo taková bomba, která, kde je riziko exploze, to je vlastně ten společný nástroj v oblasti asilové politiky. Vidíte, eh, že postupy jednotlivých členských států které mají vnější hranice s, Evro, s, se zem, s třetími zeměmi, tak jsou obzvláště vystaveny tomuto riziku. Jsou určité nástroje, které jsou na, zde navrženy jako, usaz, jako op, jak opatované usazení. A již zde v předchozím období bylo řečeno, že by to tyto nástroje by neměly být dobrovolné, ale měly by skutečně být závazné. Všechny členské státy by měli nejen o tom hovořit, krásná slova, ale také by v praxi měli nést odpovědnost. A já tedy doufám, že švédské předsednictví zde skutečně bude zdůrazňovat eh, tento pojem ve svých bilaterálních kontaktech se členskými státy. Děkuji. Paní Flotr. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych ráda pozdravila a přivítala za ministra ze země, který, kde vyhostila ze svého území největší počet iráckých uprchlíků. To je vlastně vedoucí pozice, kterou skutečně vítáme a kterou, se kterou se přicházíte představit. Já bych ráda získala více informací o jednání, které komise zahájila a doufáme, že také již zakončila a jaké je vaše stanovisko, jak budete pracovat, tedy jednání s Libií, která by měla být zakončena do konce letošního roku dohodou o spolupráci. Tam kde se vlastně vyvstávají různé otázky, které bychom mě, na které by se mělo rychle odpovědět, jako je respektování práv imigrantů a zejména neporušení principů Protože to je vlastně to, co dělá dnes Itálie, která zpět posílá lidi, kteří které poslala zpět a bylo to dosti výrazně tedy popřeno eh, spojenými národy, ale také Radou Evropy a také komisi a to, to vítám, ale to je také potom nenavracení tam zase potom je riziko u osob, že se s nimi bude špatně zacházet. My jsme ostatně s panem Busutilem byli na jedné z těchto návštěv v prchlickém táboře v Líbii a jedna z těchto otázek, kterou si kladu je, jak Evropská unie a vy, jakožto předsednictví rady, můžete zaručit, že ti lidé, kteří by případně byli v nelegální situaci ve Francii a potom transitem přes Líbii, tak aby by žili v určitých důstojných podmínkách v Líbii, tomu tak vůbec není a jakým způsobem můžeme kontrolovat a hodnotit tu situaci, to, že dodržují jejich demokratická práva v těchto zemích a jak se bude řešit ta skoro neexistence těch sítí. Další věc, o které jste hovořil, o Dubl- je Dublinská dohoda. A já si někdy říkám, aby skutečně Dublinské dohody mohly být efektivní, tak je možná potřeba je zrušit. Z jakého důvodu? Ze tří hlavních důvodů. První důvod je ten, že pokud chceme, a domnívám se, že to je skutečně cíl a smysl evro, společného asilového režimu, je, abychom skutečně mohli na evropské úrovni stanovit, určit, zajistit tedy tu nezbytnou ochranu těm a těm osobám a aby tedy tyto osoby si mohly vybrat zemi, ve které mají největší šanci, že znovu začnou. Ale dohody z Dublinu toto tomuto zabraňují skutečně jim bude přidělena země, ta první, do které se zaregistrují, ale a priori, kde nemají v podstatě žádné vazby rodinné, eh, historické a tak dále, což vlastně odporuje našim cílům integrace. Druhý důvod je ten, že lidé, kteří přijeli z jiné země evropské, se neodvažují požádat o azyl, a to je, já už brzy skončím, ale je to důležité, protože mají strach, že budou odesláni do země jako Řecko, kde mají velmi malou šanci, že získají azyl, takže se to stává skutečnou překážkou proti eh, mezinárodní ochraně. A třetí důvod, který popisují naši kolegové italští z Malty a řečtí kolegové, to jsou vlastně tady ty hraniční země, které jsou tím obzvláště postižené. Takže já, jakým způsobem budeme řešit nebo vyřešíme tady tyto tři důsledky a dublinské dohody, které jsou velmi negativní. Děkuji. Mr. Kirchhoff, please. First of all, I apologize, uh, President, for missing some of the remarks of my colleague. Já se omlouvám, jestli jsem něco přeslechl, ale uh, můj kolega hovořil o eh, úkolech, které jsou podle mě velice těžké, ale přeji mu hodně štěstí. Pár poznámek. Podle mě je velice jasné, že musíme velice jasně rozlišovat mezi otázkami imigrace a azylu. Já jsem si vždycky jakožto právník říkal, možná teď budu nepopulární, že pravidla jsou pravidla a imigrační pravidla je nutné dodržovat a také si myslím, že to je otázka národního zájmu a priorit, které ta která země uznává. To je samozřejmě na ní. Pokud jde o azyl, tak my vycházíme z Eh, umluvy OSN 51, ale myslím si, že jsme trošku sešli z cesty, protože azyl, eh, žádost azyl se teď běžně využívá eh, pro porušení imigračních pravidel. A v některých, některé země se staly prostě útočištěm lidí, kteří jsou v zoufalé situaci a zůstávají tam. Myslím si, že bychom eh, měli velice tvrdě eh, postupovat vůči zemím, odkud přicházejí eh, lidé do Evropy a jsou neustále v nebezpečí, ať už při své cestě. Myslím si, že to jsou země jako Libie, které vyvíjejí na Evropu nepřijatelný nátlak. A to v tom smyslu, že lidé, kteří tam teď utíkají, jsou eh, vystaveni nebezpečí života. Eh, ty smrti na moři jsou eh, stále na denním pořádku. Myslím si, že v současné době se na okrajích Evropy musíme vypořádávat se, se zbytečným Eh, tlakem. Eh, musíme pomáhat tam, kde je potřeba, ale musíme brát také v ohu práva eh, národních států, kteří, mohou sam, kteří by měli sami jak si určovat svá pravidla imigrační a azylové politiky. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de, de começar por dizer que, no que diz respeito à imigração irregular. Dobrý den, já bych chtěl říci, že eh, tady někdy ten problém asilu eh, a přistěhovalectví se klade trošku eh, nevhodným způsobem nebo chybným způsobem. Protože například, když z Afriky přijíždějí přistěhovalci přes Líbii, velice často žádají o azyl a také často azyl dostávají v evropských zemích. Čili tady se klade otázka nejenom eh, těch cest, ale také jak je možné zajistit eh, i bezpečné podmínky eh, pro tyto osoby, které skutečně oprávněně mají nárok na azyl. Eh, tady v této věci by možná bylo eh, vhodné změnit eh, mandát Frontexu, aby mohl brát také tyto aspekty v úvahu. A chtěl bych také říci, že je tady také otázka boje proti těm nelegálním cestám. Vypadá to na první pohled, že to není tak těžké, ale ve skutečnosti je velice těžké bojovat proti těmto cestám. Na jedné straně máme eh, prostě maximalistickou až nereálnou politiku, eh, která pak samozřejmě je také odsouzena k nezdaru a ještě navíc tyto cesty doprovází další negativní jevy, jako je droga, zločin a podobně. Jednoduché je litovat, že mezi evropskými zeměmi není dostatečná solidarita. Ale to je vlastně důsledek právě nereálnosti těchto politik. Já bych tedy v tomto smyslu vyjádřil přání, aby švédské předsednictví eh, právě v oblasti přestěhovalectví neformulovalo nereálné politiky. Protože to potom nakonec vede k těm nemorálním situacím, k tomu, že je tak velké množství osob vydáno na pospas osudu na mořích. A tady tyto praktické eh, dopady ovšem jsou eh, způsobeny příčinami právě těch politik, které aplikujeme. Děkuji. Děkuji a první, eh, první kolo ještě uzavře tady pan Bokačo. La legitimita assoluta è e riconosciuta. Děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě myslím, že všichni uznávají oprávněnost této debaty. Je jasné, že, že tato oprávněnost určitými ideologickými argumenty by neměla potom k tomu, aby země jako Malta, Itálie a jiné jeho evropské eh, země se zavázaly, a to je pro ně povinnost této akce, ale bohužel je Evropa opustila při plnění těchto úkolů a musí se spolehat pouze na své vlastní síly, eh, jak bojovat s ilegální přistěhovalectvím, což je vlastně tak rozšířené. Bohužel to řídí organizace typu mafie, ale i vlastně se tam infiltrují teroristické a jiné buňky. Tyto závazky jsou nesmírně důležité. Já se omlouvám, pane ministře, ale já jsem vás vyslechl, ale že jste ten druhý závazek jen tak přeletěl, ale přesto on je tak stejně důležitý jako ten první. Takže já bych se rád připojil k těm, kteří požadují, abyste se zavázali k tomu, aby se Evropa skutečně zavázala k tomu boji, ale také k prevenci. A pokud se nemýlím, Evropa až tak nebyla zapojena, až tak se Samozřejmě byly zde verbální závazky, vedly se mnohé diskuse, ale třeba v těch transitních zemích, transitních místech se až tak neangažovala, pokud se nemýlím. Byli zástupci našich zemí v Líbii a v jiných transitních zemích, ale Evropa co vlastně udělala třeba v Africe, aby v rámci prevence, kontroly a šízení těchto toků a aby efektivně bojovala proti tomuto ilegálnímu přistěhovalectví. Často to probíhalo s požehnáním, říkala, že to probíhá s požehnáním něk- šéfů některých afrických zemí. Já bych chtěl zdůraznit eh, nutnost a význam eh, pomáhat těmto zemím, které jsou v té první řadě, v první línii a myslím si, že skutečně by se měl vytvořit rámec pro tu pomoc, tak aby skutečně byla poměrná, proporcionální k těm závazkům, ke kterým se tyto země zavázaly. 14 tisíc eh, se vylodilo přistěhovalců, tak mm, je potřeba to snížit. Bojovalo se proti tomu na 1300, se to samozřejmě mnoho zástupců a evropských komisařů vedlo kolem toho diskuse, ale je také eh, potřeba podívat se, zda skutečně ty zásluhy byly tak velké, jak se přisihozují. Děkuji. Eh, děkuji, tady jsme tedy vysvětli eh, poznámky i otázky koordinátorů politických skupin. Tím uzavřeme první část diskuse, dáme prostor ministrovi na odpovědi a pak bude druhé kolo diskuse. Tack så mycket, herr ordförande, och tack så mycket för... Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také za obrovský zájem z vaší strany i za konstruktivní poznámky. Nejdříve k panu Bositelovi. Já bych tady chtěl říci, že je důležité eh, chápat tu velice těžkou situaci, ve které se nachází Malta. Já sám jsem na Maltě byl eh, na začátku léta, abych dostal informace o situaci eh, z první ruky a já vím, jak velice Eh, těžké to je, jak je důležité přistupovat k tomu v reálné eh, perspektivě a eh, navrhovat řešení situace. My se snažíme zlepšovat asilový systém, ale musíme mít jistotu, že opravdu vyvineme maximální úsilí, abychom dosáhli jasného dialogu s třetími zeměmi, aby bylo možné řešit ty klíčové problémy. Paní Flotr také hovořila o problémech, které se například týkají eh, eh, tranzitu přes Libii a je eh, úsilí dospět k rámcové dohodě s Libií. Místo předseda Eh, komise, pan Baro, eh, pojede do Líbie na začátku podzimu a já myslím, že to prokazuje, že máme kontakty a že vedeme dialog s třetími zeměmi eh, ve věci mm, migrace, vytváření kapacit a že bereme v úvahu situaci lidí, kteří potřebují ochranu musíme mít jistotu, že ty prostředky, které máme k dispozici, jsou co nejlépe využívány. Pokud jde o například profesionální eh, expertízy, jako například HCA, tady eh, samozřejmě, eh, když jednáme s Tureckem, s Libií, chceme brát v úvahu tyto expertízy. Vidíme tady určitou vazbu mezi legální migrací a ilegální migrací. Tato vazba je velice důležitá. Když eh, eh, vezmeme v úvahu, že vlastně nelegální migrace je tím největším nepřítelem legální eh, migrace. Je tedy zapotřebí dát určité možnosti legálního přistěhovalectví. To je také vyjádřeno v stokholmském programu. Dále pan Morales. Vy jste, pane Moralesi, hovořil o celkové situaci a tady můžeme říci, že také dočasný program Spirit tady je eh, zohledněn ve stokholmském eh, programu, převzat z hákského programu. Jistě každý eh, chápe, proč tomu tak je. A já bych chtěl říci, že právě nalezení rovnováhy mezi povinnostmi EU zajistit své hranice na jedné straně a na druhé straně mít tady určitou otevřenost, to je právě věc, která švédskému předsednictví leží velice na srdci. A teď se obracím na další e, poslankyni. Ano, já musím říci, že tady skutečně byl nedostatek solidarity pro sdílení tohoto břemene. Ve stokholmském programu doufáme, že dohody, kterých již bylo dosaženo a nástroje, které již byly vytvořeny, ty budou moci být využity a pomohou překonat tu nedostatečnou solidaritu. Pan Kirkhope já má pravdu, když říká, že eh, azylové eh, politiky. To je otázka práv eh, lidí, zatímco migrace je otázka možností. My eh, musíme postupovat podle těch potřeb, které existují. Jednotlivé členské státy musí mít možnost i nadále rozhodovat o tom, jak mnoho pracovníků z řad přistěhovalců potřebují a také lidé eh, mají mít právo žádat o azyl, když azyl potřebují. Eh, pan Tavares, systematické uplatňování společného azylového systému. Ano, to je zásadně důležité. My už máme politickou dohodu, už máme eh, legislativu. EU nemůže a nesmí se vyhýbat své odpovědnosti. Eh, jeden, jedna tedy politická dohoda již byla eh, dosažena a předsednictví bude eh, usilovat o to, abychom tímto směrem dále pokročili. Pan Borgacio. Já myslím, že částečně ta otázka už je zodpovězena. Otázka preventivních opatření. Ty jsou opravdu důležité z hlediska vedení dialogu za hranicemi EU a my vidíme jasnou vazbu mezi uh, Eh, migrací a rozvojem. To je jasný fakt. V Malmo, v mém městě, bude specifická konference, která se bude této otázce věnovat. A možná se nám podaří vyvodit nějaké závěry. A eh, doufám, že budeme takto moci pokročit v této politické práci. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát za stručné a rychlé odpovědi na položené otázky. A nyní chci znovu připomenout, že zvládání časového tlaku je velice důležité. A s touto připomínkou otvírám diskusi a upozorňuji, že maximálně dvě minuty má každý řečník k dispozici, protože máme 20 žádostí o slovo. Prosím, prosím, apeluji na vás. Uvědomte si, že je tady čas důležitým faktorem. Paní Koracabilt. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych nejdříve řekla, že eh, se cítím velmi hrdá a eh, cítím plnou důvěru, když jsem tady vyslechla eh, tuto mm, zprávu pana ministra, který chce mít v rovnováze solidaritu a bezpečnost a na druhé straně také Eh, další aspekty a já věřím, že v jeho rukách je eh, tato věc opravdu zcela oprávněně. Děkuji, že jste přišel mezi nás. Já bych chtěla uvést příklad toho leadershipu, tak jak se uplatnil eh, v, ve Švédsku v oblasti přistěhovacím za účelem práce. Chci uvítat vaši iniciativu zřídit podpůrný úřad pro azyl v tomto tématu bych byla velmi vděčná, kde byste nám trošku dále rozvedl eh, informaci o tom, v jakém stavu je tato diskuse a do jaké míry je možné tuto věc za švédského předsednictví považovat za prioritu. Eh, dále eh, chci říci, že jsem velice šťastná, že uvažujete také o liberalizaci vízové politiky pro západní Balkán. Bylo řečeno, že si přejete, aby eh, právní předpisy byly přijaty ještě před koncem tohoto roku. Já opravdu doufám, že tento parlament eh, nebude zdržovat byrokratickými postupy. Když je otázka, která se týká eh, svobodu 100 tisíců lidí, kteří se cítí uvězněni, tady máme velkou odpovědnost a já věřím, že náš výbor k tomu přispěje vypracováním příslušného stanoviska. Děkuji. Děkuji. Paní Sipo. Děkuji pěkně, pane předsedo. Tuto otázku slýcháváme velice často a já si myslím, že bychom tu otázku měli konkretizovat a ptát se, co dělají národní vlády a co dělají národní ministři vnitra. Společná pozice v radě, kterou zmínil pan Bilström, Eh, není vždycky eh, zárukou toho, že ti, kteří eh, se dohodnou na té společné pozici, ji potom budou také důsledně aplikovat ve svých domovských zemích. Jsou příklady velice pomalé implementace těchto rozhodnutí. Je to například příklad pana Berlusconiho, v souvislosti s navrácením prchlíků do Libie a myslím si, že ehm, tady nejsou dodržována eh, práva, na kterých jsme se dohodli. Já se ptám, jaké možnosti má Evropská unie, pokud jde o právní řízení a dodržování zákonů. Pokud jde o ilegální přestěhovalectví, tak si kladu otázku, Jinými slovy, do jaké míry si je švédské předsednictví eh, jisto tím, že zajistí, abychom eh, abychom byli schopni eh, rozmístit ty uprchlíky z třetích zemí do členských států Evropský, Evropské unie. Nejde pouze o státy Jižní Evropy mělo by tady být eh, spravedlivé eh, rozmístění ve všech evropských zemích. Pokud se podíváme na počet prchlíků, tak je potřeba, aby eh, toto rozmístění bylo rovnoměrné. Já jsem přesvědčena o tom, že tímto spravedlivým rozmístěním bychom přispěli určitým dílem k boji proti Eh, ilegální migraci. Ilegální přestěhovalství, pokud se odehrává eh, v tak velkém měřítku, má negativní dopad na postoj veřejnosti i k legální migraci. Monsieur Michel. Paní Michel. Ne, pan Michel. Je potřeba jasně rozlišovat mezi problematikou přistěhovalectví a problematikou azylu. Jeden pojem nemůže sloužit eh, tak, aby se zastěňoval druhý, ale pak je zde jedna věc, která mě trošku znepokojuje v prezentaci pana ministra, je tam tedy jedna věc, o které jsem nic neslyšel, a to je například otázka, vy jste hovořil o tom, že budete dbát na zájmy, potřeb pracovních sil evropských zemí a já bych, já samozřejmě do jisté míry to chápu, ale neslyšel jsem ani slovo o nebezpečnosti úniku mozku. Za rozvojové země odkud vlastně pocházejí ti přistěhovalci, jsou konfronto- konfrontováni s tím únikem mozku tedy. A já jsem ale neslyšel ve vaší prezentaci o tom ani slovo a to mě znepokojuje. To mě znepokojuje, protože nebudeme dále povzbuzovat politiky, které žijí z toho, že vlastně vyprazdňují Eh, tyto vlastně mozky z těch zemí, které jich potřebují. V Africe potřebují inženýry, v Africe potřebují vyučující, potřebují tam lékaře, zdravotní, perský personál a tito lidé sotva eh, výjdou ze školy, tak v podstatě jsou vykořeněni a jsou v podstatě vyrváni z těch zemí. Takže musíme být eh, skutečně opatrní tady na tuto dimenzi. Pokud chceme, aby evropské hodnoty skutečně žily, tak eh, byste měli zohlednit tuto dimenzi v těch, eh, ve vašich přístupech, které se mi tedy zdají až přehnaně pragmatické a až přehnaně materialistické vzhledem k potřebám evropských zemí samozřejmě je, možná jsou jiné možnosti pro splnění potřeb a požadavků na pracovní sílu, než abychom kradli, dejme tomu, nebo vmírat, abychom nechali unikat ty nejlepší mozky tedy z rozvojových zemí. Děkuji. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, έχετε κάνει σωστές διαπιστώσεις για τη Μεσόγειο και έχετε δώσει πολύ εύστοχη. Děkuji, eh, pane ministře. Vy jste eh, hovořil o Středomoří a také jste řekl, že by na tuto situaci bylo zapotřebí reagovat. Ovšem, eh, Bohužel já jsem nedostal odpověď na svoji otázku, proto ji musím zopakovat. Kypr je velkou obětí nelegálního přistěhovalectví pokaždé znovu a znovu přijíždí obrovské počty eh, nelegálních přistěhovalců. A to proto, že naše země má strategickou eh, pozici ve Středomoří. Eh, proto je tady ten příliv obrovský a to je problém, který nás velice trápí. Dále další problém, který nás trápí, je od roku 74 až do dnešního dne bez přerušení probíhá okupace části našeho území tureckou armádou. Naše vláda nemá přístup k této oblasti a nemůže eh, tady aplikovat komunitární aky. A tady nelegální přistěhovalectví je zcela mimo jakoukoliv kontrolu a navíc zde probíhá také eh, nelegální eh, kolonizace ze strany Turecka v této oblasti. Existuje tady šedá ekonomika, na které závisí eh, mnoho lidí. A proto tady potřebujeme politickou vůli. Turecko musí uznat eh, Kyperskou republiku. Je zapotřebí pokračovat ve spolupráci. Zatím tomu ale tak bohužel není. Turecko eh, neaplikuje příslušné protokoly, ani se nechystá uznat naši zemi ve své celistvosti. A já proto navrhuji toto. Za prvé, Turecko. neumožňuje eh, vyřešit eh, problém Kypra. Co udělá pan Barot? Bude vy, vy, vyvíjet určitý náklad na Turecko? Za druhé, Turecko chce být členem Evropské unie, ale Přece nemůžeme dopustit, aby Turecko eh, útočilo na hodnoty Evropské unie tak, jak se tomu stalo, aby Turecko nerespektovala své závazky, aby Turecko eh, neuznalo eh, Kuperskou republiku, to přece dovolit nemůžeme. A proto je tady zapotřebí tuto věc brát v úvahu i z hlediska nelegálního přistěhovalectví. Děkuji vám za odpověď, paní Hert. Děkuji, pane předsedo pane ministře, za vaši prezentaci, která byla velice důlež- eh, zajímavá a přeji vám mnoho úspěchu. Doufám, že budeme mít příležitost o tom diskutovat ještě při mnoha příležitostech ještě mnohokrát v budoucnosti. Zde hovoříme také o právech dětí. Pokud vstoupí v platnost Lisabonská smlouva, tak tato otázka samozřejmě vystoupí do popředí a proto bych chtěla položit otázku týkající se dětí uprchlíků. Toto je obrovský eh, problém a ráda bych věděla, jak Jaké je stanovisko předsednictví k této otázce? Jak očekává a hodlá předsednictví do budoucna tento problém řešit? Také se domnívám, že je zde další zajímavá otázka, to je to opětovné usazení. Doufám, že na tom budeme moci pracovat ve spolu v har- spolupráci s vaším předsednictvím a že se nám co nejrychleji podaří najít společné řešení. Děkuji. Prego. Děkuji, paní Rakiary. Grazie per la relazione. Děkuji za slovo, děkuji za vaši prezentaci, pane ministře. Já osobně bych ráda položila takovou rychlou otázku. Včera pan Berlusconi řekl, že zablokuje práci Evropské rady, pokud bude mluvčí Evropské rady dále pokračovat ve svých prohlášeních o vyloděních v Itálii. Co si o tom myslí švédské předsednictví? Zejména komisař Baro požádal italskou stranu, aby podala informace o postupech eh, vyhošťování těch emigrantů z Libie. Myslíte si, že tyto postupy jsou v rozporu s mezinárodními právy a zejména pokud ano, tak s jakými práv, mezinárodními právy jsou v rozporu nebo která porušují? Děkuji. Eh, Mrs. Blinkevičut. Paní Blankevičute. Děkuji. Chci poděkovat ministrovi, eh, který nám předložil priority švédského eh, předsednictví a ráda bych položila několik otázek. 130 eh, velkých evropských měst apelovalo na evropské instituce, aby poskytly větší pravomoci místním samozprávám při řešení otázky přistěhovalectví. Zástupci místních samozpráv Eh, potvrzují, že legální přistěhovalectví je užitečné pro Evropskou unii. Dopad přistěhovalectví na EU je především pocitován ve velkých městech. A proto právě zástupci uh, Eh, magistrátů, městských radnic právě chtějí také mít větší slovo v diskusi o těchto otázkách. To by byla vhodná reakce v stokholmském programu a bylo by to dobré, kdyby se to dostalo mezi priority. Já vím, že EU tady mají e, růz, e, státy v EU mají odlišné názory na možnosti rozšíření pravomocí e, místních samozpráv v oblasti přistěhovalectví. A má druhá otázka se týká přistěhovalectví za prací. A když posoudíme situaci na pracovním trhu v Evropské unii, Vidíme, jak roste nezaměstnanost a bude zapotřebí počkat nejméně rok až dva, než se situace zlepší. Já souhlasím s vaším názorem, že národní státy eh, musí řešit otázku přejímání přistěhovalců eh, flexibilně, musí posoudit eh, své potřeby na pracovním trhu. A jak jeden kolega řekl, existuje také únik mozků z afrických států směrem do Evropy. Já bych tady chtěla říci, že je tady i odlišná situace. Naši zaměstnavatelé najímají, nabírají pracovníky z třetích zemí, protože jsou levnější. A vlastně e, tito e, lidé, tito přistěhovalci z jiných zemí jsou takto okrádáni o část příjmu. E, děkuji, že mi odpovíte velmi konkrétně na mé otázky a chci vám poděkovat, protože jste velice konkrétní ve svém přístupu. Dano, děkuji a pána Romera. Děkuji, pane předsedo, já jen telegraficky. Eh, oblacím se nebo spoléhám na moudrost tohoto výboru ve věcech přistěhovalectví. Pane eh, ministře, my tady zcela jasně víme, jaké jsou rozdíly mezi legálním přistěhovalectvím, nelegálním přistěhovalectvím, jak je tady otázka návratu a dalších otázkách. To všechno je tady velice jasné. Já jsem vás pozorně poslouchal a sdílím celou řadu vašich názorů i kritérií, ale mám i určité eh, obavy, tedy dvě obavy. Za prvé, Eh, je tady stanoveno datum, nebo bylo stanoveno eh, datum 2010 eh, v oblasti asilové politiky a pro tu podpornou, pro ten podporný úřad. A nyní se hovoří o roce 2012, tak já bych chtěl, abyste mi potvrdil, za mám pravdu, když říkám, že tady je nějaký problém. A je to problém solidarity, rozložení břemene, anebo je to spíše problém technický, problém Eh, určitých obtíží. Takže to na to mi prosím odpověste. A druhá moje obava. Evropský fond pro uprchlíky. 620 eh, milionů eur. Je to nejmenší z těch čtyř fondů eh, v, finanční perspektivě 2007 až 2013. Takže tady tento Eh, fond pro uprchlíky tady je dále. Tady hovoříme o podpůrném úřadu pro azyl. Říká se tady, že fond má sloužit proto, aby bylo možné eh, podpořit eh, příjem, já to zopakuji toto slovo, příjem, přijímání nejen uprchlíků, ale také vysídlených nebo přesídlených lidí. A já bych tady chtěl vědět, Eh, zda by bylo možné posílit tady tento síl, ten, tento fond, protože jedna věc je fond pro uprchlíky a druhá věc je podpůrný úřad. Eh, prosím, vysvětlete nám toto. Děkuji. Eh, pan Bond. Voorzitter, bedankt. Excellentie, het, het volgende. Ik ga met een zeer ongerust gevoel uit deze vergadering en ik zal onderbouwen. Ja, vám řeknu proč, eh, mám určitou nejistotu, když mnoho velkých eh, členských států mají potíže, protože jsou tam určité společnosti šedé ekonomiky, určité paralelní, které existují. Říkáte, že přistěhovalectví je šance. Já si to až tak nemyslím. Podívejte se na Brusel. 700 metrů odsud je čtvrť, kde jsou zavřené společnosti vedle sebe. Podívejte se na Amsterdam, Malmé, Birmingham a teď říkáte, že přistěhovalectví je šance. Já bych byl rád, kdybyste eh, přehodnotili tuto politiku řík, myslím, říká se, že je potřeba otevřít hranice na severu, na, ze severu Afriky, 5 milionů lidí, kteří by se vysídlili, to, to je naprosto absurdní. A pokud jde o situaci zaměstnanosti v Evropě, podívejte se na nezaměstnanost, která zde panuje. Když se podíváme na potíže s tím nalézt práci v Nizozemsku například, a vy tady říkáte, že potřebujeme přistěhovalce pro posílení pracovního trhu. Ale ty, a co ty zavřené společnosti, eh, které existují, ať už v Bruselu, v Amsterdamu, v Malmé nebo jinde, tyto společnosti se přesídlily do těch oblastí, kde panuje islám. A já bych měl dvě otázky konkrétní. Jste, jste informován o těch významných problémech, které existují ve velkých městech, v Rotterdamu, v Paříži a v dalších? Jsou o těch obrovských problémech, které existují v těchto městech? Jste si jich vědom? A jste připraven připraveni přehodnotit a revidovat tedy eh, ten postup, ten režim otevírání hranic Evropy 50 milionům pracovníků, kteří by přišli ze severu Afriky? Děkuji. Grazie presidente, ringrazio il ministro. Děkuji, pane předsedo, také děkuji panu ministrovi za prezentaci stokholmského programu. Možná zmíním věci, které tady už zazněly, ale jsou to věci, které jsou aktuálně důležité. Slyšeli jsme tady o návrhu zřídit eh, integrační program pro eh, uprchlíky. To je každopádně konkrétní otázka a myslím si, že je potřeba v tom ještě přidat, protože stále zaostáváme. Takže určitě je nutná větší koordinace mezi jednotlivými členskými státy, ne pouze v otázce uprchlíků, ale v celé oblasti imigrace. Musíme e, projevit větší míru solidarity. A to, o to břímně se musíme spravedlivěji rozdělit. Musíme konkrétně reagovat na e, ten vysoký počet žadatelů o azyl. Možná budu opakovat to, co už tady zaznělo, nicméně myslím si, že tato zodpovědnost eh, nemůže spolčívat eh, na bedrech pouze jednoho státu nebo několika států. Pokud je o Řecko, Maltu, Španělsko a Itálii, tak eh, ty země nemůžeme nechat na holičkách. A my jsme e, byli svědky sporu mezi Itálií a Maltou a viděli jsme, jaké je těžké přijmout rozhodnutí o tom, kam e, nasměrovat ty čluny s oprchlíky. A to je věc, e, která se děje dnes a denně. Někteří kolegové o tom již mluvili. Ehm, to přijímání oprchlíků nemůže ležet pouze na bedrech eh, hraničních států Evropské unie. Je nutné eh, žadatele o azyl rozmístit spravedlivým způsobem. V nedávné době jsem mm, slyšela eh, negativní poznámky ohledně postupu Itálie, respektive Malty, Musím však říct, že eh, tyto zdroje eh, neříkali nic o ostatních zemích, eh, které mohou být také členy EU a které mohou odmítat žadatele o azyl. Pokud jde o lidské životy, tak takovéto poznámky jsou nepřijatelné. Děkuji, pane předsedo. Také bych ráda poděkovala ministrovi. A můj kolega tady položil vaší kolegyni ministrině podobnou otázku a já bych ráda slyšela přesnější odpověď. Od kolegů jsme slyšeli o nedostatku eh, eh, průhlednosti legislativy a Evropská unie by v tom měla něco podniknout. Vycházíme z toho, že tady jsou zákony a pravidla, která však nejsou adekvátně respektována. Možná jste eh, četli v italských novinách a možná jste viděli i eh, ty fotografie somálských eh, somálských oprchlíků, kteří jsou drženi v Libii. Jsou to Somálci, kteří byli zatčeni jenom proto, že byli na cestě z Libie do Lampeduzy. Byli považováni za eh, potenciální uprchlíky, kteří by eh, tady chtěli se dostat na druhou stranu Středozemního moře. Byly tam fotografie 60 lidí namačkaných jedné celé čekajících na soud. V několika posledních dnech eh, bylo 65 Somálců posláno naspět. Byla podána žádost italským vojenským úřadům, aby je eh, nevraceli, protože někteří z nich eh, požádali o azyl, nicméně vráceni byli. v Libii jsou samozřejmě úředníci i pracovníci OSN a dneska ve tři hodiny jsem sešla od mluvčího uh, úřadu OSN pro uprchlíky, že eh, jí eh, nebylo umožněno tyto lidi navštívit. A já bych tedy položila tuto otázku. Ráda bych věděla, zda italská imigrační politika Eh, je v souladu s ženevskými konvencemi a mezinárodním právem. Podnikají se eh, kroky, takto, tyto kroky, eh, vám se nich se vracejí žadatel azyl, jsou v souladu s mezinárodním právem, anebo ne. Bylo by dobré se podívat do Libie, do těchto záchytných táborů, a e, vaší kolegyni ministrně jsme také položili otázku tuto, jaká je švédská e, pozice, e, pokud jde o poznámky z úst prezidenta Berlusconiho. Někdy by bylo dobré si vypnout telefon, pardon, mikrofon, um, Evropská unie, Evropské unie je, jak si říkáno, aby se, aby se zdržovala poznámek. Prosím, dodržujte časový limit. Eh, pane Bostrome, vy jste hovořil o potřebě uh, zavedení společného azylového řízení a jak chcete zajistit, aby toto azylové řízení Eh, nebylo založeno na eh, těch eh, nejnižších standardech. A jak si myslíte, že budete reagovat, že se stane, že členské státy nebudou dodržovat ženevské úmluvy, pokud žadatel o azyl nebude moci využít adekvátního řízení a jak budete reagovat na případy, kdy členské státy tuto úmluvu nedodržují? Vzhledem k tomu, že ve stokholmském programu je řada ustanovení o schromažďování údajů ve vztahu k migrantům, hovoří se tam o otiscích prstů. Jak se stavíte k těm právům žadatelů o azyl? A já si myslím, že ochrana osobních údajů patří k lidským právům. Děkuji, paní Dastella. Yo creo, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že švédský zástupce prokázal odvahu, když uznal, že je zde určitý nedostatek solidarity v Evropě, vzhledem k potížím, které existují v určitých zemích, kterých se tyto otázky obzvláště týkají. Pokud se týká otázky evropské demokracie a určité linie, která nebyla doposud zcela jednotná a ke které se přistupovalo různými způsoby, pokud, pokud se týká. Co je však tragické, to, co se děje na Maltě a ve vodách kolem Itálii, to je tragédie, která se nemůže netýkat Evropy, Bruselu. Doposud evropská demokracie si příliš ne, nevybrala, jakou cestou jít. Byla zde velká prohlášení, velká slova. Říkalo se, že pomáhala, ale v podstatě Evropa byla slepá a omezila se pouze na to, že se, že se vyslovili určitý mluvčí. Já neříkám, že to je zcela špatné, ale je potřeba také využít eh, tu možnost eh, vyhošťování a potom také tu cestu, která, o které se dá samozřejmě diskutovat. Možná se může zamítnout, ale je potřeba jednat, působit v těchto zemích. Já si teda do, já si dovoluji předložit určitý návrh a je potřeba postupovat rychle. Uh, já se domnívám, vzhledem k těmto zemím, které skutečně tím trpím, že je potřeba stanovit určitou evropskou línii, určitou cestu, tak nikdo nebude moci eh, být eh, určitým způsobem odtažitý a každý bude muset dodržovat tuto cestu, pro kterou se rozhodne Evropa. Jinak každý bude prožívat to drama ve svém koutečku a ta tragédie se bude týkat obzvláště těchto zemí, které tím už teď tak trpí. Děkuji. Time management. Mr. Bronze. Yes, <clears throat> I've no doubt that many asylums není pochyb o tom, že řada žadatelů o azyl a uprchlíků eh, to myslí vážně. Ovšem, jakmile eh, se na svém útěku dostanou eh, do té první bezpečné země, tak již nejsou opravdovými uprchlíky, ale stanou se ekonomickými migranty. Podle mého názoru je tady nutná autonomní politika při eh, převádění lidí, pokud eh, nejsme schopni eh, tyto převaděče jaksi identifikovat, tak je jasné, že ekonomiční migranti a ty společ, společnosti, kam se tito prchlíce dostanou, jsou jaksi produktem globalizace ekonomiky a vůbec globalizace společnosti. Microphone, the mic okay. Sorry, excuse please. Eh, pane předsedo, pane eh, ministře, eh, vy jste tady dal takovou vedlejší poznámku, že vlastně VIS-2 není pardon, ten VIS není zatím uveden do provozu. A co chce eh, vaše předsednictví eh, podniknout eh, směrem tedy k uvedení tohoto systému do provozu a co by se stalo, pokud by těch cílů nebylo možné dosáhnout? Cílů, které se tento systém klade za, za, cíl, za své. Takže děkuji, pane ministře, máte slovo. Takže děkuji, pokusím se zodpovědět všechny dotazy. Začnu s paní Koracebelovou. Děkuji za vaše milá slova. Samozřejmě se jakožto přednická země budeme snažit. Pokud je o tu, ten podporný úřad a otázku postuje rady, tak neformální e, schůze ministrů v červenci ukázala, že všechny členské státy podporují vytvoření tohoto podporného úřadu je to jasná pozice a to zakládá eh, dobrý předpoklad pro další diskusy i v parlamentu. Liberalizace, ano, to je důležitá otázka pro předsednictví. Jak víte, eh, v některých zemích, eh, kde zatím nebylo, nebylo učiněno všechno, co bylo naplánováno, pan Keller paní Kellerová zmínila otázku, zda můžeme vůbec zasáhnout toho společného azylového systému. A možná bych mohl zdůraznit, že je to teď v rukou komise, protože oni navrhují směrnice, které my schvalujeme. Musíme potrhnout ten fakt, že komise má samozřejmě určitou kompetenci a e, pravomoc. Hovoříme ovšem o praktické implementaci. To je totiž eh, cesta, jak vůbec eh, uvést nějaký eh, funkční, jaksi komplexní azylový systém v praxi. A zároveň bude také zleženo na tom, zda členské státy budou plnit své povinnosti. Musím říct, že nevěřím tomu, že kvóty pro členské státy pro žadatele o azyl je vůbec možné zavést že toto kvotu je možné zavést. E, sdílení solidarity je důležité, ovšem existují jednotlivé pilotní projekty. Podívejme se na, na Maltu. Tam běží projekt, který by bylo dobré sledovat a podívat se na výsledky. To vychází ze zásady e, dobrovolnosti. E, pan Michel odešel, ale rád odpovím na jeho dotaz, protože je důležitý. Určitě je nezbytný eh, dialog o, o odlivu mozků. A k tomu dialogu se dostaneme při otázce legální migrace. Pokud Evropská unie spojí eh, migraci a eh, politiku rozvoje a podpory rozvoje na Evropské unii a na Národní unii, to se využívá tak, že vlastně eh, jak si kompenzujeme problémy, které se objevují v oblasti eh, zdravotnictví a podobně. Je tady nebezpečí, že bychom mohli být eh, trochu jako kolonisté v Tanzánii, doktoři a sestry, kteří tam získají vzdělání, musí v zemi zůstat nemohou se odstěhovat, aby si polepšili. Nesmíme ignorovat také eh, to, že eh, eh, migranti, kteří jsou v Evropské unii, potom posílají domů peníze, které mohou pomoci jejich příbuzným. A migrace tedy může být předpoklad pro zlepšení situace i v Evropské unii. Eh, současná eh, krize eh, jak si zmizí, ale to neznamená, že zmizí i demografická krize. Myslím si, že předsednictví musí otázku demografie velice vážně. Otázka Kypřanů. Předsednictví si je vědomo těchto problémů, ale myslím si, že dneska si tady nenajdeme vodné řešení. Budeme pokračovat v dialogu s Tureckem a to je jediná cesta, jak věci zlepšit paní Hirtová zmínila otázku dětských práv dětí. Na zasedání rady se tak hovořilo o uprchlících 21. Eh, září budeme na radě hovořit o této problematice. Iniciativa k tomu přišla ze Španělska a já doufám, že nám to pomůže eh, vypracovat eh, určitá pravidla pro řešení problémů eh, dětských oproklíků. Je to také součástí stogonského programu. Paní, teď se omlouvám, já eh, tam nedohlédnu. Paní Sarakiánová, děkuji. Myslím, že nemusím zabíhat do podrobností eh, ohledně výroku pana Berlusconiho, ale názor předsednictví je takový, že ehm, komise by eh, měla mít možnost klást otázky týkající se implementace příslušných směrnic. Paní Plinkevičová, ano, samozřejmě je eh, zajímavé zapojit eh, orgány místní samozprávy a dobrovolnické organizace do řešení problémů migrantů. My k tomu máme pozitivní vztah. Pokud je o pracovní imigraci, tak to je právě součást toho holistického přístupu. Musíme eh, se na to, musíme zajistit, aby eh, zaměstnavatelé byli ochotni zaměstnávat eh, lidi, ale zároveň udržet určitý standard, aby jim zajistili sociální pojištění a tak dále. A to podporujeme otázka hářského programu a spoždění. To je důsledek přijetí eh, toho balíčku opatření v oblasti migrace v loňském roce. Šéfové státu a vlád se dohodli, že to, to posunou z roku 2010 na rok 2012. Otázka Evropského prošleckého fondu. Myšlenka eh, mít tyto peníze mít peníze na eh, provozování eh, toho podporného úřadu pro řešení azylových otázek. Eh, souvisí s tím, jak podpořit země, které azylanty přijímají. Pracovní migrace. Ano, samozřejmě žijeme v Unii, kde máme volnost pohybu a také volnost v, svobodu vyjadřování. Musíme přiznat, že Švédsko trpí. E, my máme nedostatek pracovníků. Od té doby, kdy jsme přijali nová pravidla pro e, pracovní migraci, tak jsme zaregistrovali 15 tisíc e, ekonomických přestěhovalců. Musíme zavést systém, který bude vycházet z potřeb, z potřeb ekonomiky. A je důležité, aby ty systémy vycházely z potřeb jednotlivých států. Víme o problémech, které s tím souvisejí. Je jasné, že ty problémy nejsou pouze pracovního charakteru v řadě zemí a v řadě měst. Dovolte, abych se zkrátce zmínil uh, o, o tom, co zmínil pan Fáno, je jasné, musíme mít jasná pravidla, eh, která budou vcházet z směrnice o eh, azylantech. Státy, eh, které jsou těmi zeměmi původu, musí být ochotny přijímat své lidi naspět. K tomu je potřeba dialog. Pokud se podíváme na země jako je Libie, tak by možná uh, mohla mít své zastoupení v určitých grémích, abychom ten dialog mohli vést konstruktivně. A na závěr, myslím mimochodem, že jsem uh, odpověděl na všechny otázky k otázce paní Hodmajerové. Nebyl to SIS 2, ale VIS. Já nezodpovídám za SIS. A hovořil jsem o VIS, o tom vízovém informačním systému. Děkuji. Děkuji pěkně. Děkuji, pane ministře, za to, že jste se uh, odpověděl na všechny otázky. Děkujeme za vaše úsilí Děkujeme za vysvětlení eh, všech eh, eh, problémů a každopádně se těšíme na spolupráci a přejeme švédskému předsednictví hodně štěstí.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 Eurojust. Okay, you will give the floor to López ¿Eh? ¿Eh? Venga, Call eight. No, the, the previous, the previous. Ecco. Ecco, libre. Venga.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 Vážení kolegové, já věřím, že všichni budete souhlasit se mnou, když vám řeknu, že opravdu jsme velice tlačeni časem, musíme si pospíšit, takže eh, musíme pokračovat. Další bod na programu je eh, prezentace Eurojustu. Eh, pan Jose Luis López Damota, předseda, nám předloží tuto informaci. Prosím, pane Busutile. Jestli tomu já rozumím dobře, my jsme se dnes dopoledne dohodli, že okamžitě po prezentaci švédského eh, ministra se budeme věnovat eh, tomu bodu, který se týká rozpočtu, který nám zbyl. Nebo se to změnilo, prosím? Ano, ano. Já jsem to skutečně navrhl, abychom odložili tento bod. A řekl jsem hned po eh, vlastně po zprávě Eurojustu, tedy abychom opravdu měli jistotu, že budou přítomni všichni členové a aby měli, ča- aby měli možnost předložit své návrhy či své komentáře k mému návrhu stanoviska o návrhu předběžného rozpočtu. Takže já navrhuji, aby to bylo opravdu hned po vystoupení pana Dámota, jestli vám to nevadí, protože ještě zřejmě budeme tak půl hodinu věnovat tomuto velice důležitému bodu, to je zprávě pana Lopeze Damota. Eurojust je instituce, která má stále větší a větší eh, důležitost. A my věnujeme pozornost činnosti Eurojustu. Eh, Eurojust předkládá výroční zprávu ve výboru Libe což eh, se teď stává pravidlem eh, v posledních letech a my se těšíme na sedmý ročník této zprávy. Takže předseda, pan Jose Luis López dámo tam má slovo. Thank you very much, eh, Mr. President, uh, dear President, dear Vice President, dear... Děkuji vám, pane předsedo, vážení eh, členové výboru LIBE. Je pro mě velkou ctí a velkým potěšením, že eh, jsem byl pozván mezi vás, že jsem mohl zúčastnit vašeho dnešního zasedání a předložit vám zprávu o činnosti Eurojustu a tedy vám, zástupcům eh, evropských občanů, kteří jste byli zvoleni do tohoto výboru Libe. Jménem Eurojustu bych také chtěl popřát vše nejlepší vám, pane předsedo výboru, pane Lopesi Aguiláre, který jste byl zvolen do čela tohoto výboru. Já se jmenuji Jose Luis López Mota, jsem eh, z portugalského národního člena Eurojustu a byl jsem zvolen předsedou nebo prezidentem Eurojustu v prosinci 2007 a z tohoto titulu před vás dnes předstupuji v tomto sále a chci vám předložit naši výroční zprávu. To je sedmou výroční zprávu o činnosti Eurojust. Myslím, že všichni máte text mé zprávy ve svých vlastních jazycích. Já tedy nebudu podrobně tuto zprávu prezentovat, protože text máte. A všichni si to můžete přečíst eh, v podrobnostech, ale místo toho využiji čas, který mám a budu vás informovat eh, o operačních aktivitách Eurojustu v roce 2008 eh, a také v té části, která již uplynula z roku 2009. Vnější vztahy, to je velice důležitý bod a také budoucnost Eurojustu ve světle nového rozhodnutí o Eurojustu, které bylo zveřejněno 4. června 2009. Toto nové rozhodnutí Eh, by mělo eh, zvýšit eh, účinnost Eurojustu a já se později ve své prezentaci k tomu stručně ještě vrátím. Dovolte mi prosím, abych zopakoval tři hlavní cíle Eurojustu. Za prvé, Je to orgán EU eh, s pravomocemi v oblasti trestního práva. Ustaven byl Eurojust v roce 2002 eh, po dvou letech zkušeností jakožto eh, dočasného orgánu. Je, má za úkol koordinovat spolupráci národních mm, orgánů a pak bych řekl, že takový druhý důvod existence Eurojustu je podporovat koordinaci stimulovat koordinaci mezi národními orgány, zejména v těch případech, kdy jde o eh, eh, přeshraniční eh, trestnou činnost, která se týká alespoň dvou členských států a dále má být také podporou orgánů činných v justičních záležitostech. Má za úkol zvýšit efektivnost šetření, vyšetřování Eh, v případě eh, trestných činů s přeshraničním mm, rozsahem, ale také organizovaný zločin obchodování eh, s lidmi, obchodování s drogami, praní špinavých peněz a podobně. Naším cílem je velmi rychle a efektivně předat pachatele justici. Já musím říci, že my nejsme sami vyšetřující orgán, nejsme výkonný orgán, my jsme pouze orgán, který je nástrojem justiční spolupráce a úkolem je usnadnit práci, podpořit práci národních orgánů, které se danými případy zabývají. Pokud je o operační eh, činnosti v letech 2008 a 2009, chtěl bych zdůraznit některé body. Když se podíváte do naší zprávy, tak vidíte, že od roku 2002 Eurojust pokročil ve své operativní práci obchodování, eh, nezákonné zločin, včetně různých podvodů. To všechno je velkým procentem eh, případů, ve kterých působil Eurojust. Eh, počet případů každoročně vzrůstá. Mm, v roce 2008 1193 případů byly, byly jaksi členský, národními členy předány Eurojustu, to je oproti roku 2007 10% nárůst. To ovšem samozřejmě není jediný ukazatel rostoucího úspěchu Eurojustu. My si uvědomujeme, že stále ještě pracujeme jen na velice základní úrovni, to znamená především v oblasti eh, usnadnění eh, žádostí o právní pomoc. A víme, že ještě hodně práce zbývá učinit, aby bylo možné naplnit cíl a úkoly Eurojustu tak, jak jsou formulovány v rozhodnutích o Eurojustu, tedy z roku 2002 rozhodnutí. Boj proti přeshraničnímu zločinu vyžaduje koordinaci. S tím asi všichni souhlasí, to je také v textu, je to ve všech eh, knihách, ve kterých si o tom můžeme přečíst. Ale to je právě ten nejtěžší úkol. Koordinace mezi národními orgány různých zemí je obtížná. Všichni asi víme, jak je někdy těžké eh, zorganizovat koordinaci spolupráce mezi orgány jedné země, tak si představme, jak to může být těžké, eh, když jde o koordinaci mezi například policejními eh, orgány, soudci a eh, prokurátory mnoha zemí. Někdy máme totiž případy, které se týkají 10, 15 zemí a pak je taková koordinace opravdu velice složitá. A to je právě klíčovou činností v dnešní době. Tato koordinace je naprosto nezbytná, abychom měli eh, celkový přehled o trestné činnosti v různých zemích. Máme dojem, že eh, bojujeme proti těm, kdo jsou na straně zločinců. My chceme bojovat proti Eh, těm samotným sítím zločinců, tomu, tomu, tomu jádru těch zločineckých sítí. A to zatím stále ještě v Evropě chybí. EU eh, e složená z 27, z 27 členských států, 23 jazyků a 30 eh, různými právními systémy. To je opravdu velice Eh, složitý systém. Když jde o případy, které se týkají deseti, patnácti různých zemí, pak to vlastně máme co dočinění s deseti až patnácti různými právními systémy. Já bych tady nechtěl opakovat eh, všechno, eh, co je v pravomoci Eurojustu. Chci jenom zdůraznit tuto myšlenku koordinace. To je v článcích 6 a 7 rozhodnutí o Eurojustu. My víme, že cílem je zvládat složitější, obtížnější případy, které, které se týkají většího počtu zemí. Další bod, který bych chtěl zdůraznit, je potřeba vytvořit vazby justiční spolupráce od počátku vyšetřování. Eh, vyšetřování už není pouze výhradním úkolem policejních složek, je to také součástí eh, práce justičních orgánů. Čím je zločin více organizovaný, tím více nástrojů je zapotřebí pro policejní orgány, aby bylo možné zasáhnout a odhalit zločinecké organizace. E, tato opatření se stále více a více dotýkají základních práv jednotlivců. Proto je zapotřebí, aby zde byla také kontrola, soudní kontrola těchto činností a to znamená koordinaci mezi policejními složkami, eh, prokurátorem a justičními orgány od začátku celého procesu. To je důležité, aby to bylo efektivní a přitom, aby eh, se zaručila vláda práva. Eh, působení Eurojustu je zásadně důležité pro zlepšení spolupráce. Já bych mohl uvést několik dobrých příkladů. Eh, například eh, případy koordinované v Eurojustu vedly k tomu, že se eh, zlikvidovala velká síť, která působila v oblasti nelegálního přistěhovalectví, také velká síť obchodování s kokainem. Eurojust zajistil koordinační schůzky a Mm, na téma evropského zatýkacího rozkazu a také působil v celé řadě e, usnadnění e, v případech vyžádání e, právní pomoci. V případě, kdy docházelo například k současným nebo tedy simultánním domovním prohlídkám a zabavování zásilek. Čili v takových případech musíme zajistit, že opravdu, když dochází ve několika zemích k takovým prohlídkám a zabavováním, musíme mít jistotu, že to probíhá naprosto eh, současně. A eh, tady 25, 24 eh, lidí bylo zatčeno a následně ještě dalších 64 a to je jenom několik málo příkladů. V roce 2008 jsme měli 132 koordinačních setkání za účasti národních úřadů z, z řad policie, soudců a státních zástupců. Oni musí rozhodnout, jak budou svoji činnost koordinovat sami. Na těchto 132 schůzkách eh, jsme měli účast více než 1500 eh, zástupců eh, policie, soudců a státních zástupců. Pokud se podíváte na ta čísla za loňský rok, tak myslím, eh, budete souhlasit s tím, že jsme měli v že jsme mohli zorganizovat 800 schůzek a Přesto naše eh, práce eh, se rozvíjí a je tady patrný efekt sněhové koule. Také musíme zmínit, že Eurojust, Eurojust musí eh, definovat své práce na případech a to v souladu s prioritami Evropské unie. To je důležitý bod, protože od roku 2006 se Evropská unie eh, zaměřuje na určité druhy eh, zločinnosti, které prezentují tu hlavní oblast, kde EU musí interaktivně zasáhnout. Týká se to rozbíjení eh, velkých sítí, velkých případů praní špinavých peněz, mezinárodního podvodu a mezinárodního terorismu. To je v dokumentech Rady. Členské státy jsou si tohoto vědomy a e, musí také e, zohlednit e, toto směrování EU ve svých národních zákonech. A tady už je problém, poněvadž tyto priority se týkají Evropské unie, čili potažmo automaticky členských států. Ovšem, k čemu dochází, neexistuje tady koordinace a v podstatě nikdo neprovádí hodnocení a ne, nepředkládá zprávy. Má to dopad na naše zdroje. Musíme se ptát komise a parlamentu a musíme ospravedlnit eh, své, jak se, své projekty. Existuje několik oblastí a prosím, eh, eh, řekněte mi, až budu muset končit. Dovolte, abych zmínil pár oblastí, kde došlo k důležitému vývoji. První z nich je evropský zatýkací rozkaz. V roce 2008 se Eurojust zabýval dvěma z 37 eh, případy použití evropského zatýkacího rozkazu také poskytl eh, určitou konzultaci v případě eh, eh, konkurujících evropských zatýkacích rozkazů. Druhá, druhý bod se týká terorismu. To je samozřejmě úplně ta nejvyšší priorita a byla jí od začátku, byli od začátku. Eurojust přispěl eh, k Tysatovi zprávě Europolu a od roku 2008 eh, sleduje um, případy obvinění a sproštění obvinění z teroristické činnosti. Také jsme uspořádali setkání národních korespondentů pro terorismus a smyslem bylo zlepšit současnou situaci. Mohu říct, že máme rozhodnutí od Rady eh, ze září 2005, které ukládá, nebo v rámci něj si členské státy ukládají povinnost poskytovat eurojistů informace ohledně teroristické e, situace a ty výsledky jsou velice um, velice nevalné. E, ty informace totiž pochází z otevřených zdrojů, z médií, spíše než od národních orgánů. To je realita. Společné vyšetřovací týmy jsou nezbytným nástrojem pro boj proti organizovanému nadnárodnímu zločinu. My stále používáme metody z 19. století při boji s nadárodním zločinem. Ale to jsou samozřejmě metody neadekvátní. Máme umluvu z květnu 2000. Trvalo pět let, eh, než ta umluva vstoupila v platnost. A to je neuvěřitelné, protože v roce 1997 eh, byla jasná naléhavá potřeba Eh, posílit tento nezbytný nástroj a trvalo pět let, než to vstoupilo v platnost. Jedním z těch nástrojů bylo právě, bylo právě zřízení společných vyšetřovacích týmů. Ta situace je trochu frustrující. Těchto týmů je totiž velice málo. A lidé At Rogers, we define this as a high priority, um, and we receive... A stále se žádá klasickým způsobem o uh, právní pomoc. Uh, komise se zavázala poskytnout finanční podporu národním uh, orgánům pro vytvoření společných eh, vyšetřovacích týmů. V rámci těchto fondů se bude, bude financovat eh, cesta a ubytování policistů, eh, rovněž jazyková služba a překlady dokumentů, mobilní telefony a eventuálně počítače. Čekáme na uvedení těchto plánů v život a myslím si, že těch žádostí eh, bude velice, ehm, bude velice mnoho. Ta současná situace zatím není důvodem eh, k jásotu. Eh, policisté, státní zástupci a další představitelé státní zprávy těchto nástrojů budou využívat. Otázka týkající se ochrany dětí. V roce 2008 vyzvala rada Eurojust k vytvoření styčného bodu pro ochranu dětí. A mm, tento styčný bod by měl eh, na starosti schromažděl informací pro vyšetřování případů eh, zneužívání dětí. Sem patří eh, dětská pornografie, fotografie na internetu, což je skandální. A tady nás čeká ještě spousta práce a e, já každoročně opakuji, že v reálu e, ty e, výsledky bohužel nejsou příliš přesvědčivé. Další věc ta se týká externích vztahů Eurojustu a sem patří um, vztah Eurojustu ke třetím zemím i k dalším orgánům. V roce 2008 jsme uzavřeli praktickou dohodu o Eh, spoluprací s OLAFem. Čeká nás ještě spousta práce, pokud chceme eh, efektivněji postupovat proti podvodům a dalším, eh, další trestné činnosti. zájmu je, jako v jsou finanční zájmy Evropské unie. měnu musí chránit eh, Evropská unie a eh, je tady ohromný problém s paděláním měny euro. Jsou tady také eh, trestné činy, které mají negativní dopad na rozpočet Evropské unie. Možná tady došlo k nedorozumění, pokud jde o kompetence OLAFu a Eurojustu, protože někteří tvrdí, že tyto dva orgány dělají to tež, to je běžný názor. A je potřeba Eh, efektivnějšího a přesnějšího postupu. Europol je naším hlavním partnerem. Eurojust eh, vznikl, když Europol již existoval. Každopádně spolupracujeme, musíme spolupracovat. Také musím uvést, že bychom mohli zrevidovat dohodu z roku 2004, mohli bychom představit novou smlouvu, která by situaci zlepšila. A tato smlouva bude podepsána 21. září zde v Bruselu. Také bych rád uvedl, že Eurojust se podílí na 12 eh, analýzách, ehm, na 12 kriminálních analýzách, takových AVF. Celkově jich je u Europolu 18, takže to je dobrá zpráva. Také jsme podepsali smlouvu o spolupráci s nečlenskými státy EU, je to Island, Chorvatsko a USA. A v roce 2008 jsme také podepsali eh, smlouvu o spolupráci s Švýcarskou konfederací. Forum federací. To je náš hlavní partner eh, mimo EU a také jsme podepsali smlouvu o spolupráci s bývalou republikou Jugoslávie. Také jsme podepsali Eh, smlouvu z Iberredu, což je eh, souhrn eh, kontaktních bodů z, ze střední a jižní Ameriky a Evropy. Spolupráce s Jižní a Střední Amerikou je samozřejmě velice důležitá z hlediska boje proti pašování drog. Rozhodnutí Eurojust zmíním velice krátce zmíním pět důležitých bodů, které jsou e, relevantní z hlediska budoucího vývoje. To je to společný úkol pro Eurojust a pro ministry spravedlnosti, pro státní zastupitelství, pro národní parlamenty také, aby toto rozhodnutí tedy bylo realizováno. Je tady pět bodů. Týká se zlepšení e, operativní schopnosti Eurojustu o posílení eh, eh, statutu eh, členských států. Ten národní zástupce musí mít své pevné místo v rámci Eurojustu. I dneska dochází k tomu, že národní zástupci nejsou ve, ve své kanceláři Eurojustu pravidelně. Jsou ve svých zemích a eh, vždycky se, vždycky se dostaví jenom na jednání. Je nutné, aby každý stát měl svého zástupce a jeho asistenta. Mohu vám říct, že 50% členských států nemá žádné zástupce ani natož, natož jejich asistenty. A to šest let poté, kdy byl Eurojust vytvořen. Navzdory veškerému úsilí, které jsme Eh, vynaložili. Kompetence Eurojustu je v podstatě tatáž jako před eh, šesti lety. My jsme stále více a více vnímáni jako součást národních eh, mm, právních, pardon, národních soudních systémů. To je jediná možnost, jak zajistit spolupráci. A další důležitá věc je výměna informací. Eurojust eh, neprodukuje žádné informace, my je pouze eh, získáváme a potom je zpracováváme. Jsou to informace z členských států a musíme také nabízet, a tam, to jsme také učinili, eh, podmínky pro ochranu informací v trestně právních případech a my jsme zavedli velice důsledný a bezpečný systém pro ochranu údajů. Dalším bodem je posílení spolupráce s národními orgány a se všemi evropskými sítěmi. Těch sítí je celá řada. Ovšem většina z nich s námi nemůže spolupracovat, protože třeba nemají sekretariát. Na základě toho nového rozhodnutí bude mít eh, Eurojust možnost spolupracovat se sekretariátem pro pro spolupráci eh, různých sítí, ať už to je boj proti genocidě, či korupci a podobně. A potom chceme také zavést národní koordinační systémy. Samozřejmě není možné podporovat a stimulovat spolupráci na evropské úrovni, pokud nemáme koordinaci této spolupráce. A to je právě obsahem toho nového rozhodnutí. Další bod se týká potom vztahu s Frontexem. Máme eh, dva, dvě dohody s Frontexem, potom i, i, i s Interpolem. A nakonec, na závěr, pane předsedo, abych skončil, samozřejmě ty naše potřeby jsou stále vyšší. V roce 2008 jsme měli 20 eh, milionů a v roce 2009 budeme mít 22,5 eh, 5 milionů a také žádáme o další eh, fondy ve výši 3,5 milionů euro a to za stále čeká na schválení. Ale myslím, že můžeme čekat dobré zprávy. Od roku 2010 máme požadavek na 33 milionů. Myslím si, že to bude ve skutečnosti asi 30 s tím můžeme počítat. Takže dovolte, abych eh, na závěr své prezentace uvedl, že v Eurojustu jsme přesvědčeni, že jeho vytvoření eh, bylo významným milníkem při vytváření eh, nového prostředí ochrany svobody a eh, řešení trestné činnosti. A také se nestydíme za své výsledky. Také víme, že Eurojust pokud je o práci, o boj proti organizované trestné činnosti, ehm, vytváří eh, přidanou hodnotu. A věříme v podporu parlamentu a doufáme, že ta podpora bude pokračovat. Pokud eh, chceme eh, zlepšit spolupráci v oblasti boje proti nadnárodnímu zločinu, musíme disponovat většími prostředky. Také děkuji členům eh, výboru LIBE za jejich, za jejich pozornost a děkuji za vaši podporu, kterou nám poskytujete a děkuji Děkuji za pozornost a odpovím rád na všechny otázky, které se budou týkat eh, činnosti Eurojustu. Děkuji pěkně. Musíme poděkovat my, pane kolego, za prezentaci eh, činnosti vašeho úřadu. Máme tady několik žádostí o slovo a já bych ještě eh, rád zdůraznil, abychom se snažili dodržet časový limit jedné minuty. Máme totiž eh, před sebou ještě eh, několik bodů a musíme dodržet eh, dobu našeho jednání, takže prosím jednominutové příspěvky. Um, děkuji, pane předsedo. Pokud se týká Euroistu, Euroistu vidíme v průběhu let, že jeho činnosti nabývají na významu a na rozsahu. Vidíme 500 přečinů a trestných činů, které byly řešeny. Jaký je, jaké je vaše stanovisko k těm kauzám, které se týkají několika států, například co se týká podvodu s islámskými fondy? Existuje nějaké pyramidové systémy, které vedly k tomu, že stovky lidí byly okradeni. Jedná se tedy o několik stovek milionů eur. Týká se to Nizozemska například tyto podvody, ale také jiných členských států Evropské unie a týká se to také kandidánské země, která vlastně ne, nepůsobí v tomto. Proč tedy se nezajímáte adekvátně tady o tyto příklady? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pan López de Mota zde říkal, mluvil o koordinaci aktivit národních justičních orgánů. Já vím, že v současné době Portugalsko se snaží mm, zapojit Eurojust do významného vyšetřování, které se týká vysoce postavených lidí. A to právě kvůli těm lidem, kteří jsou zapojeni do těchto případů. Jak víte, tak probíhá vyšetřování v současné době v Portugalsku týkající se pok- předpokládaného pokusu ovlivňování justice. A v Portugalsku Eurojust je zcela stranou, snažíme se vlastně nezapojovat ho a viděli jsme to v Portugalsku a také ve Spojeném království. Dívám se na zprávu z roku 2008. A možná byste měli opustit Eurojist, aby se toto neopakovalo, tak aby ta vyšetřování mohla pokračovat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 Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat eh, zástupci Eurojustu za jeho vystoupení. Já mám jednu otázku. Eh, hovořilo se tady eh, o takových otázkách velice zranitelných, jako je například šestileté dítě, které bylo velmi podvyživené a je tady otázka sdílené od odpovědnosti, ale sdílené také důvěry, protože tady skutečně někdy ta důvěra úplně nefunguje. Také je další otázka, kde se věnuje tomu OLAF i Euro Eurojust, kde jde o e, ochranu evropské měny. Dále, jak víme, v roce 2008 28 e, případů e, bylo předáno ze Španělska do Eurojustu a došlo ovšem k nenaplnění těchto žádostí, protože tady členské státy, které byly, jejichž pomoc byla vyžádána, říkali, že je třeba poskytnout některé další informace které se týkaly zadržení, které nemohlo Španělsko poskytnout. Co by chtělo udělat Eurojust proto, aby spolupráce byla efektivní a aby tady lépe fungovaly tyto případy spolupráce? Děkuji. Thank you, Chairman. Um, I very much appreciate, uh... Paní Lotford, děkuji, pane předsedo. Mně se velice líbí tato diskuse, velice si ji cením. A mohu říci, že výhoda eh, výroční zprávy je, že všechny věci předkládá v jednom celku. Ovšem nevýhodou je, že třeba to také všichni důkladně nečtou. Na straně 30 a 31 se hovoří o překážkách spolupráce, o nenaplněných eh, některých žádostech, úkolech a je tam konkrétně eh, zmíněna, zmíněn případ tří tří až čtyř zemí, konkrétně Itálie a Řecka, eh, kdy tady jde například o jeden případ financování terorismu. Eh, nebo eh, v Itálii například eh, by to měl být orgán, který se zabývá naléhavými případy v oblasti terorismu. Čili tady je jedna věc otázka důvěry, ale je tady také otázka politické vůle, aby členský stát v praxi realizoval to, k čemu se zavázal podpisem rozhodnutí a já věřím, že se tyto věci změní. Můžete, já vím, že vy třeba máte určitá omezení, ale eh, můžete například eh, využívat více informací z veřejné domény, protože čím více bude možné využívat eh, i dalších informací, finanční transakce, DNA a podobně, prostě ty základní i vyšetřování, které neprobíhá. Vy máte prostředky. V naší zemi je agentura pro organizovaný zločin, která má k dispozici pouze jednu osminu toho, co má Evropská agentura pro hranice. Takže já bych řekla, že to je otázka, která nemá eh, plnou eh, pozornost eh, i v tom základním vyšetřování. A všechna ta velká gesta, která se na jedné straně udělají, ale pak se to v praxi nikdy neaplikuje, například otázka masivního porušování ochrany osobních dat a podobně já opravdu myslím, že tady je někdo, kdo nedělá to, co by dělat měl. A je to také otázka toho základního vyšetřování. Děkuji. Paní Weberová, minuta. Ano, děkuji, pane předsedo, a děkuji také zástupci Eurojustu za prezentaci. Já eh, v budoucnu budu rozhodně podporovat práci Eurojustu, protože myslím, že jste za posledních několik let prokázali, že toto je agentura, která opravdu si zaslouží Eh, mít i větší pravomoci, než má v současné době. Já si myslím, že členské státy stále se ještě zdráhají poskytnout dostatek pravomocí těm, kdo by tu práci mohli skutečně dobře odvést. Jedna věc je, že rozhodnutí zveřejněné 4. června Eh, bylo zveřejněné poté, co na nás byl učiněn velký nátlak, abychom se tomu náležitě věnovali. A když se podíváme na návrh rámcového rozhodnutí eh, řešení eh, kompetenčních sporů v justičních věcech, tak tady vidíme, že Eurojust vlastně nemá žádné pravomoci. My bychom to v parlamentu měli změnit. A mám otázku. Zaznamenala jsem na stránce 18 kde se hovoří o koordinačních schůzkách, které vyžadují členské státy, tak většinou je to setkání eh, Většinou je to jenom jedna až pět a pouze Francie, Velká Británie a eh, Itálie. Já se ptám, je to proto, že ostatní nemají vůbec žádné problémy se zločinem? Nebo je to proto, že Eh, se ještě nenaučili, že tady mohou opravdu spolupracovat s Eurojustem. Prosím, pan kolega, minuta. Eh, Já myslím, že upřímné vystoupení, které jste přednesl, nám umožní kritické posouzení toho, jak funguje Eurojust. Myslím, že to je vynikající myšlenka, která ale v praxi nefunguje. To říkám zcela upřímně je tady málo případů. Ta statistika podle mého názoru je velmi chudá. Některé země, velmi důležité země, Velká Británie, Francie, eh, z jednoho roku do druhého snížili eh, svou statistiku. V roce 2007 měli víc případů než v roce 2008. Vy jste řekl velmi upřímně, že ti národní členové v Hágu nejsou a opravdu já jsem tady zůstal s pocitem velkého zklamání z toho, jak funguje Eh, tato organizace. A přitom je to geniální nápad. Eh, pro to si myslím, že náš výbor by měl rozhodně přeskoumat eh, rozpočet, podmínky fungování, pravomoci a podobně. Ano, tento, par, nejenom naše, náš výbor, ale celý parlament by rozhodně měli znovu proskoumat fungování Eurojustu, protože upřímně za to je to orgán, který má skvělé možnosti, ale přitom ty, ty výsledky ještě nejsou dostatečné. Já prosím, pane eh, prezidenta, abyste odpověděl co nejstručněji, maximálně sedm minut. Eh, Dobře, pane předsedo, takže první otázka se týkala těch islámských fondů, paní Bosku. Otázka, která vyvstává, je tato. Proč jsme nic neudělali? Odpověď je velmi jednoduchá my vlastně působíme na, na žádost, na základě žádosti členského státu. A pokud členské státy ona od nás nepožadují, abychom se zapojili, abychom intervenovali, tak nemůžeme nic udělat. Já vám mohu říci, že když nás členský stát požádá, abychom něco udělali, tak to uděláme. A když po nás nepožadují, abychom intervenovali, tak to neuděláme, protože nemůžeme, nemáme žádný základ, na kterém bychom to mohli udělat. Takže můžeme jednat pouze na základě žádosti ze strany některého členského státu. Takže v tomto já v případě, já nemám přístup k tomu případu, který se týká Portugalska. Ne, nevím, jestli někdo se tím zabýval v Eurojustu, ale co vám mohu říci, že když jsme nic neudělali na úrovni Eurojustu, tak to znamená, že nám, nás nikdo s tím neobeznámil a nikdo se na nás neobrátil s žádostí. A většina národních orgánů se domnívá, že nepotřebují Eurojust že Eurojust nepotřebují, protože obrátit se na Eurojust to znamená více práce. Více práce pro policejní složky, pro státní zástupce, kteří již pracují na národní úrovni. A potom není dostatek strojů například týka, eh, spor nebo případ týkající se falšování pasů. Za, tam z toho týká mnoho lidí, například eh, je zapojena nějaká mezinárodní organizace problém je, právě spočívá tady v tomto. Takže to je jediná odpověď, kterou mohu dát asi na tu vaši otázku. Pan Demelo vám odpovím následujícím způsobem. Pokud se týká evropského zatýkacího rozkazu, to otázka pana Diaz Demera, Víme, že jsou ještě určité problémy související s evropským zatýkacím rozkazem. A máme určitý model, vzor, který byl uveřejněn v úředním věstníku, ale někdy národní orgány rozhodnou, že prokážou svou vlastní kreativitu a že si jej zpracují jinak. Že tedy nebudou dodržovat to, co bylo e, navrženo, co bylo zpracováno. A to samozřejmě nám působí problémy. Někdy se nedodržují principy které byly navrženy. A v průběhu vyšetřování se potom zjistí, že došlo k jiným trestným činům nebo přečinům, zatímco ten zatýkací rozkaz byl vydán pro nějaký konkrétní specifický trestní čin. A potom je potřeba rozšířit eh, oblast působnosti eh, zatýkacího rozkazu. Máme příklady vystavují se ty evropské zatýkací rozkazy podle našich informací pouze tehdy, pokud dojde k nějakým problémům, ale to bývá někdy pozdějiš. Někde by to vlastně pomohlo k tomu vyřešit problémy a překonat překážky, ale neexistuje žádná jasně stanovená praxe, která by vlastně nařizovala konzultovat eh, Eurojist. Můžeme si představovat, že probíhají paralelně dvě vyšetřování ve dvou různých zemích o stejných osobách, že tedy dvě, dvě úřady, dva orgány vydají stejné zatýkací, zatýkací rozkazy, protože jde o vyšetřování stejných osob. A potom potom je evropský zatýkací rozkaz, který jeden řekne ano, druhý ne. Takže to je vlastně taková chaotická situace. Potom nevíme, kdo se má tím zabývat, který stát vlastně je v lepším postavení, aby zahájil řízení. Kdežto my v Euroistu bychom mohli najít řešení, mohli dojít k dohodám a souhlasím s vámi, když říkáte, že je ještě mnoho práce před námi. A my se stále učíme, protože nikdo v minulosti to prostě nedělal takto. Pokud se týká provádění aplikace paní Lundford, samozřejmě je to frustrující, když vidíme, že evropské právní předpisy se vždy zcela neprovádějí ve členských státech. Mohu vám říci, že někdo napsal v knize, že evropské právo patřící do třetího pilíře je virtuální právo. Já doufám, že s Lisabonskou smlouvou se věci změní protože mohu uvést příklad. Rozhodnutí o Euroistu bylo schváleno v roce 2002. Nebyla povinnost pro členské státy, aby transponovali toto rozhodnutí do září 2003. Víte, kolik zemí to udělalo? Pouze jedna. Jedna země. Takže v tomto, v tomto případě to bylo Portugalsko, to si dovoluji poznamenat. 50 pouze 50 členských států převedli tuto legislativu. Takže 13, pouze 13 nebo 14 členských států. Je tedy ještě 13 nebo 14 členských států, kteří, které nepřijali tuto legislativu převádějící rozhodnutí o Euroistu, které již pochází z roku 2002. A e, limit byl stanoven na prosinec 2003. Španělsko například, pane poslanče. Vy jste to udělali až v roce 2006 až v roce 2006. A my velmi dobře víme, že Španělsko je jedna ze zemí, kde je nejvíce v případů, kterými se zabývá Eurois. Podívejte se na čísla, jsou stovky případů. A když pokud jde o země, které nejvíce šádají, tak je potřeba se podívat na čísla a na srovnání. Španělsko se na nás neobrací se žádostmi. Španělsko se na Eurojust neobrací. Je to pouze Eurojust, který posílá žádost. Španělsku. V loňském roce, v roce 2008 a na začátku roku 2009 se situace změnila. Tam jsme měli dobré zastoupení. Měli jsme dobrou tedy kancelář, jednu, jednu osobu, jednoho člověka, nebyl tam žádný právní základ, na základě kterého bychom mohli pracovat se Španělskem a zabývat se těmito případy. Je mi líto, že to musím říkat, ale způsobilo nám to problémy a musel jsem osobně mluvit s, s, s ministrem a s, gener- s nejvyšším státním zástupcem španělským, abychom vyřešili tyto problémy. Protože pro jednoho soudce nebylo možné prostě, aby jezdil tam a zpátky do Madry- mezi Madridem a Hágem každý týden aby prostě zároveň byl útočníkem i brankářem. To prostě není možné. A vidí, nyní jsme rádi, že situace ve Španělsku se skutečně zlepšila. A blahopřeji za to Španělsku. Já vím, že to není příliš dobré, ale prostě děláme, co můžeme. Ale není to zase tak špatné, jak bychom si mohli myslet. když se podíváme na tu zprávu, tak tam můžeme vidět velmi zajímavé věci. Je to vlastně jediná instituce na světě, která se zabývá těmito typy případů. Podívali jsme se ze zvědavosti na jiné oblasti ve světě. Samozřejmě děláme dobře, děláme dobře naši práci. A otázka Zda můžeme pracovat lépe, záleží také na prostředcích, které máme k dispozici. Pokud se týká otázky paní Weber, děkuji za, tuto, za tento příspěvek. Přišel jste za námi do Euroistu a při té příležitosti jsme proběhla prezentace a my jsme řekli vašim kolegům, že nic neskrýváme. Prostě v Euroistu se můžete zeptat na cokoliv, podívat na cokoliv, my vám dáme všechny informace, které požádáte. Byli jsme velmi rádi, že jsme mohli s vámi pracovat. V té době jsme se zabývali případem pro parlament a byli jsme spokojeni eh, s tím stanoviskem, které jste zpracovali. Pokud, pokud se týká otázky pana Munameli. Já jsem očekával, že zde padne tato otázka. Když jsem sem přijel, tak jsem vás viděl a říkám si, já se vsadím, že, se, že požádá o slovo, ale vy jste vlastně nepoložil otázku ohledně euroistu. Vy jste chtěl hovořit o otázce národní povahy, Prezident Eurojistu nemá problém, pokud se týká disciplíny, kterou sám musí dodržovat. Byly tam národní úřady, které způsobily určité problémy, určité disciplinární řízení. To je interní otázka v Portugalsku. Já jste mám plnou podporu eurojistu, zvolili mě kolegové, ne, nejmenovalo mě Portugalsko. Nebylo to kvůli nebo díky Portugalsku, že jsem prezidentem Euroistu, zvolili mě mý kolegové a to bych byl rád, kdybyste takto vzal na vědomí. Ptal jste se, proč jsem neinformoval portugalský parlament o těchto disciplinárních řízeních a proč jsem nepodal demisi. Když se hovoří o principu, že Portugalsko se vyhýbá tomu, aby se obrátilo na Eurojust kvůli personální situaci, kvůli jedné osobě vlastně, tak to, je vlast, to jsou vlastně určité předsudky, protože Portugalsko je jedna z pěti zemí, kteří nejvíce využívají služby Eurojustu. A v případě Freeportu to je to, co k tomu mohu říci. Portugalsko nikdy nepožádalo Eurojust o pomoc. Proces začal v roce 2004, probíhal v roce 2005 v Portugalsku a v, nikdy v žádném okamžiku Portugalsko nepožádalo Eurojust o pomoc, o spolupráci ani o Spojené království. Je mi líto, pane předsedo, ale to je skutečně vnitrostátní otázka, otázka národní politiky. žádost byla poslána eh, v roce 2008, ale Eurojust nikdy nebyl informován a za tři roky Spojené království se obrátilo na Eurojust a požádalo o pomoc, protože Portugalsko nereagovalo, Portugalsko neodpovědělo na tu žádost o vyjasnění Spojeného království. Začali jsme pracovat na tomto případu v roce 2008 na žádost Spojeného království a pracovali jsme na tom případu eh, od září 2008 do března 2009. 6 měsíců. Zorganizovali jsme dvě koordinační schůzky s Eurojustem a e, všechny náklady na ubytování, na tlumočení, na e, lety a tak dále. Potom jsme hradili, potom proběhla informační schůzka, kde se hovořilo o všech problémech. Britský kolega potom uzavřel ten případ. Případ byl uzavřen v březnu 2009 a Portugalsko nikdy o nic nepožádalo Eurojist, ať ani po, ani před. A to ne, není to kvůli tomu, že Portugalsko se neobrátilo o pomoc na Není to ohledně tvrzení o disciplinárním řízením. Obávám se, že vaše informace jsou chybné, mohu vám předložit dokumenty, které to dokážou. Já bych chtěl pouze ty věci objasnit. Portugalsko se tedy neobrátilo, nepožádalo Eurojust o pomoc a Spojené království uzavřelo ten případ, když se domnívalo, že nastal správný okamžik na to. A v Portugalsku je zcela zkreslený obrázek té situace, je to polutevání hodné, ale pokud chcete, mohu vám předat informace k tomuto případu. Já bych chtěl tento eh, bod uzavřít, ale ještě dva se hlásí o slovu. Prosím, jestliže vaše otázka není tak naprosto, naprosto důležitá, snad vám dám 15 eh, vteřin, paní Ludford. Pane předsedo, já bych chtěl jenom říci, že ta otázka byla právě o evropské záležitosti a když dovolíte portugalsky, k tomu řeknu. Pane Lopezi Damota, já jsem nechtěl diskutovat o tom konkrétním trestném případu. Já jsem chtěl diskutovat o Eurojustu a o koordinaci mezi eh, právními orgány několika zemí, takže prosím. Chci připomenout, že já jsem tu otázku položit nemohl. Eh, nemohl jsem to položit tedy v portugalském parlamentu. Jen pro informaci, prosím, z mé strany, mohl by eh, pan kolega hovořit také koordinátory boj, pro boj proti terorismu, protože tady je také otázka provádění opatření a říká, že kromě Bulharska všichni implementovali um, rozhodnutí Eurojustu a vy říkáte, že pouze 13 států eh, implementovalo nebo tedy transponovalo toto rozhodnutí. Já vám mohu ukázat, toto je totiž ve zprávě koordinátora pro boj s terorismem a starého data je ten dokument? 2. června. A číslo dokumentu vám uvedu. Je to tedy dokument o implementaci eh, národních plánů v boji proti terorismu a eh, je tam taková implementační tabulka. Eh, v každém případě já vám děkuji. Já vidím, že vy eh, mluvíte spíše o rozhodnutí o terorismu, ne? Vy říkáte skutečně eh, rozhodnutí o Eurojustu? No tak to znamená, že během roku 2009 se podařilo všem těmto zemím to dohnat, protože když v roce 2008 rada schválila toto věc, tak ještě 50% členských států neimplementovalo rozhodnutí, ale jestliže vy tady máte tento dokument, já vám také mohu poskutnout, jestli vás to zajímá, všechny tyto eh, dokumenty. Je tedy pravděpodobné, že od začátku roku 2009 to ty země dohaly. Ano, tady jde o e, nikoli o transpozici, ale o praktickou implementaci. Já bych ještě chtěl eh, tuto věc tady e, Eh, dokončit. Já tedy v každém případě nemám v úmyslu odstoupit ze svého místa. Není tady žádný právní důvod, který by to odůvodňoval. To je jedna věc. A za druhé, Eurojust ve mně má plnou důvěru. A já sám jsem velmi rád, že zde působím. Je to pro mě přímo otázka mé cti a hrdosti. Jsem rád, že jsem tady mohl dnes vystoupit a Eurojust je jako mé dítě svým způsobem, o které velmi pečuji. A já jsem zastával v Eurojustu eh, v řadě různých eh, funkcí a mám plnou důvěru svých kolegů. Děkujeme vám za tuto prezentaci a těšíme se na další úspěšný rozvoj instituce, kterou tady eh, reprezentujete. Děkuji vám. Eh, no, já myslím, že bychom měli hned eh, pokročit k dalšímu bodu. Měl by to být ten bod, který jsme odložili z dopoledního jednání a je to tedy bod, který se týká Eh, rozpočtového postupu na rok 2010. Já sám jsem se stal navrhovatelem eh, stanoviska a eh, měl jsem tedy tu čest, že jste mi dali tuto důvěru a předložil jsem vám minulý týden návrh Eh, stručně to budu prezentovat a pak zahájím diskusi, abych vyslechl vaše názory, vaše náměty, pozměňovací návrhy, které se týkají eh, jak eh, rozpočtu, tak i mého stanovisko. Mám to španělsky, takže já teď přejdu do španělštiny. Pozměňovací návrhy, které byly předloženy do výboru, k tomuto návrhu stanoviska o předběžném návrhu rozpočtu. Byly eh, proskoumány, aby bylo možné ještě dále vylepšit návrh eh, tohoto stanovisko. A eh, to je především položka 18, která se týká justice, práva, bezpečnosti a to se tedy především eh, týká evropského eh, evropského kontrolora v oblasti eh, osobních dat. Tady položka 18, tak jak je předložena v tomto návrhu rozpočtu, je 13,5 to si můžeme srovnat tedy oproti eh, rozpočtu z roku 2009, čili došlo tady ke konkrétnímu nárůstu, zejména v kapitolách, která se týkají vnějších hranic, návratu a také volného pohybu osob. 18,2, eh, 18,4, eh, dále justice, civilní i, tedy i trestní záležitosti a dále 3,314. A to se týká zase eh, kapitoly bezpečnosti, obrany, eh, svobod. To se zvyšuje o eh, devět celých pět procent. A to my můžeme opravdu podpořit tady v komunitárním rozpočtu. Kapitola, která se týká eh, migrace, tady jde o 1,53 sníženo do návrhu je také odkaz na podpornou eh, agenturu pro azyl a také eh, příspěvek do Europolu z evropského rozpočtu. My jsme velmi rádi, že tady rozpočet narostl krátkém časovém rozmezí od vytvoření a můj názor nebo mé stanovisko je takové, že e, můžeme diskutovat ve výboru o pozněvacích návrzích týkající se tohoto e, návrhu rozpočtu. Ve Frontexu se navrhuje pro Alexandra, to znamená Alexandra Alvaro Respect, eh, tedy navrhuje, aby tam došlo k zvýšení plateb. To si eh, zaslouží určité konzultace, protože poprvé, když tady byly eh, přislíbeny prostředky a srovnávalo se to s prostředky, které byly skutečně vyplaceny, tak je tady bude-li zapotřebí více těch prostředků, tak je možné je převést v roce 2010. Bosotil navrhl. zvýšit eh, položku Frontexu a předkládá tedy výboru návrh, aby se eh, to podpořilo. Evropský fond pro vnější hranice. Tady je pozněvací návrh eh, paní Hanis Perset. Souhlasíme s návrhem v e, pozměvacím návrhu, ale bylo by také vhodné vyslechnout e, komisi. Jsou tady některé další pozměvací návrhy. E, pan Giacolino, kde jde o pomoc členským státům, které jako první přijímají uprchlíky a žádosti o azyl. Současný mechanismus je prospěšný pro ty členské státy, které jako první přijímají uprchlíky a také žadatele o azyl. Existují některé naléhavé akce, kdy je třeba reagovat eh, na naléhavou situaci, eh, na tedy žádost členského státu, do kterého je velký příliv eh, uprchlíků. Dále další návrh pana Jacolina. Po právní konzultaci se zdá, že by to ovlivnilo nařízení a nikoli rozpočet, protože tady je e, vlastně to vyžaduje změnu v nařízení, čili to už by se netýkalo diskuse o rozpočtu, e, to by se mělo projednat v jiném vhodném okamžiku. E, Evropský fond pro návrat, to je také tady pozněvací návrh od pana Bosutila paní Papa Nikola Kau. Ale tady se zdá, že tato část už je zahrnuta do nařízení. A ta, u této otázky by bylo vhodné konzultovat komisi, ale myslím, že podle názoru komise by se to mělo zahrnout do pozněvacích návrhů v našem výboru. Takže stanovisko může být eh, pozitivní. Evropský fond pro uprchlíky a naléhavá opatření v případě masivního přílivu uprchlíků. Tady je konkrétní bod, o kterém jsem již dříve hovořil, a to je především otázka ochrany dětí. Child Protection and Reallocation. Tady souhlasíme s myšlenkou eh, a navrhujeme pozitivní Eh, tedy zohlednění tohoto v tomto stanovisku. A další bod se týká Evropského fondu pro začlenění eh, příslušníků třetích států. To je návrh eh, pana Kroščeta, a chceme říci, že eh, se zdá, že je to dobré vše, co může eh, podporovat dialog, komunikaci a programy v oblasti vzdělávání, kultury, které umožní integraci eh, občanů z třetích zemí. Ale navrhujeme i zde konzultovat komisi. Další pozměňovací návrh pana Krosčeta, to je boj proti trestné činnosti a prevence a informace v oblasti drog. Navrhujeme tady také vyslechnout komisi, protože si myslíme, že tady existují některé rozpočtové položky, které již si stanoví tento cíl. Podporujeme pozměňovací návrh o transparentnosti. To předložil pan poslanec Kašman a pozněvací návrh o zmizelých pohřešovaných osobách eh, na Kypru. Čili toto všechno jsou takové jenom stručné poznámky, které se týkají eh, stanoviska, které jsem vám eh, rozeslal a nyní můžeme zahájit diskusy. Vyjádří se jistě jednotlivé politické skupiny než si budeme definitivně eh, stanovovat eh, pozici v tomto stanovisku a je tady ještě 7. září jakožto konečné datum pro předkládání pozměňovacích návrhů, tak jak to může vyplynout z diskuse. A kdo by chtěl požádat o slovo? Pan Busutil? Pane Busutile? Chcete se vyjádřit? So I'd like to start by... Ano, dovolte, abych nejprve poděkoval za vaši prezentaci. Velice stručně dovolte moji reakci za frakci EPP. My podporujeme ten názor, který jste tady předložil a pouze dva body k tomuto, v tomto ohledu. Pokud je o Frontex, tak eh, pokud eh, jsem to pochopil, tak říkáte, že tam by ten eh, rozpočet měl být na úrovni EU lidského roku. Rád bych připomněl, že tento parlament, pane předsedo, se důsledně snažil za poslední tři roky zvýšit rozpočet Frontexu, aby jasně vyjádřil svůj zájem na posílení e, této agentury. Pokud řekneme, že chceme ten rozpočet e, zachovat na loňské úrovni, tak mám obavu, že bychom e, jak se šli proti smyslu té, toho politického poselství Takže to se týká Frontexu. A druhá věc týkající se stanoviska, dovolte ještě poznámku týkající se mechanismu solidarity, který navrhuje Evropská komise. Já doufám, že se shodneme na tom, že ne, že pouze chceme nástroje solidarity, ale chceme eh, mít také k dispozici finanční nástroje. Pokud jde o, pozměně, o pozměňovací návrhy k rozpočtu, tak eh, naše frakce um, souhlasí s většinou pozměňovacích návrhů většiny frakcí s několika ojedinělými výjimkami a tudíž si myslím, že je tady velice dobrá možnost pro všechny frakce, aby se ještě do zítřejšího hlasování dohodli na většině pozměňovacích návrhů. Jsme velice otevřeni těmto návrhům a doufáme, že budou přijaty i ze strany ostatních frakcí. Děkuji. Další návrhy. Prostor pro diskusi stále trvá. Já jsem zmínil možnost vyslechnout si názor komise. Teď by to, teď by možná bylo možné, uh, užitečné poslechnout si názor komise. Paní Stefany Hartová. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Nevím, jestli všechno, všechny ty body jsou v tom správném pořadí. Eh, začnu Frontexem. To je velice eh, důležitá agentura a její činnost má vysoký význam. Eh, ten rozpočet eh, Frontexu na rok 2010 by měl pokrýt veškeré potřeby Frontexu. V roce 2009 a 2008 byla určitá absolutní kapacita pro platby za alokace a proto my jsme nedoporučili zvýšit ty eh, platební alokace, eh, protože eh, tyto agentury si musí hlídat své fondy. A dále jsme také omezeni finančními vyhlídkami, které omezují celkové částky. Nicméně to je náš názor v této fázi. A jak jsem řekla, ten návrh eh, rozpočtu považuje eh, komise za přiměřený. Pokud je ostatní pozměňovací návrhy, tak komise především vítá pozměňovací návrh týkající se Evropského fondu pro uprchlíky. Tam je malé navýšení. Na základě nedávných eh, iniciativ komise eh, jsme eh, schválili eh, toto navýšení na základě většího počtu žádostí. V roce 2010 bude tento fond ještě větší. Další pozměňovací návrh se týká podpory internetové stránky pro záležitost vízového režimu a Komise tuto iniciativu také vítá. Podporujeme také veškeré s tím spojené služby. Pokud je o integrační fondy, tak ty pozměňovací návrhy jsou již v tom současném pracovním programu a proto nepovažujeme za nezbytné přidávat ještě další omezení nebo předkládat požadavky k implementaci těchto opatření v roce 2010. Podobné stanovisko máme k ostatním pozměňovacím návrhům týkajících se trestné činnosti, pašování drog a programů pro prevenci trestné činnosti. Tyto návrhy jsou již součástí současného pracovního programu a jsou také součástí pracovního programu na rok 2010. A e, výběrového řízení, které bude zahájen v roce 2010. Takže tyto návrhy jsou součástí všech našich plánů. Stačí to? Děkujeme za vaše poznámky, ale já si myslím, že tady ještě bylo několik dalších žádostí o slovo. Paní Tavares a potom se vrátíme k panu Busotelovi a pokusíme se shrnout naše závěry. Teď eh, paní Afanová. Děkuji, pane předsedo. Já požaduji, abychom podpořili z návrhy předložené panem Kročetou. Pan Kročeta není dnes přítomen, bohužel, a řeknu proč. I paní, paní Kročeta příslušná ambasáda pravděpodobně nevydala povolení k tomu, aby byla, byla eskortována. To říkám proto, aby vysvětlila její nepřítomnost. Ale jen říkám, že podporuji tento eh, pozměňovací návrh, který žádá o podporu určitých organizací nebo asociací, které by eh, podporovaly tedy boj s mafí právě třeba návrh proti lichvě a proti vydírání. To se dosti týká naší země. Potom je tam další návrh týkající se integrace přistěhovalců ze třetích zemí, boje proti um, pašování drog a tak dále. To samozřejmě se může, můžeme jen podpořit. Děkuji. Grazie. Signor Tavares. Obrigado, Sr. Presidente. Eu, em poucas palavras, gostaria apenas de enfatizar. Děkuji, pane předsedo, budu stručný. Já bych rád zdůraznil tu skutečnost, že jakékoliv zvýšení pro Frontex a pro jiné agentury by mělo být spojeno se s konkrétními specifickými potřebami eh, těch evropských agentur. A také by to mělo spočívat na podrobném akčním plánu byla určitá doporučení eh, vydána v minulém roce a je zcela logické, abychom teď tedy mm, věděli, kde tedy dochází k těm zvýšením. Jestli chceme dosáhnout nějakých konkrétních matatelných eh, cílů a je to na základě nějaké zpětné vazby eh, z minulosti. Děkuji. Yes, uh, thank you, Mr. Chairman. Very briefly. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych krátce reagoval na slova z úst zástupně komise. Pokud je o Frontex, před dvěma lety jsme zdvojnásobili rozpočet eh, pro tuto agenturu. A když jsme se chopili té iniciativy, tak teď nám komise říká, že to nebylo nutné, protože eh, tam byla ta eh, absolutní kapacita a při veškeré úctě k těm poznámkám komise z technického hlediska, tak my tady děláme politická rozhodnutí. Eh, tehdy se s námi shodla jak rada, tak komise. Eh, my jsme eh, se na tom shodli, teď bychom to neměli vracet. Pokud jde o pozměňovací návrhy týkající se respektive o ty návrhy, které jsou již v těch stávajících nařízeních, tak pokud ty pozměňovací návrhy jsou již v těch současných eh, nařízeních, tak eh, to je v pořádku. A to, co se v nich uvádí, lze snad to akceptovat, protože už se s nimi počítá v těch nařízeních. Takže podle mého názoru to je právě důvod, proč tyto pozměňovací návrhy přejmout a neignorovat je. Ve finále členské státy, které, eh, ty, pardon, poslanci, kteří tyto pozměňovací návrhy předložili, v nich vyjadřují svoji politickou vůli a myslím, že bychom neměli ignorovat politické názory členů tohoto výboru. Děkuji. Yes. Uh, we have been uh, carefully listening. My jsme velice pečlivě naslouchali vašim poznámkám. Poznamenali jsme si pár bodů, kolegové, a také děkujeme za eh, vaše úsilí, které věnujete Frontexu. Není potřeba zmiňovat, že s vámi naprosto souhlasím. Já sám jsem vznesl otázku, když jsem pracoval e, na tom návrhu stanoviska k Frontexu. A jsem si přirozeně velice dobře vědom toho, e, jak se zvýšil rozpočet na Frontex během velice krátké doby samotná existence této instituce je zatím velice krátká. Vznikla před několika lety, když já jsem působil ve funkci ministra spravedlnosti ve španělské vládě, tak tato agentura teprve vznikala. Byl jsem toho svědkem a také vím, že ty finanční zdroje, jimiž disponuje se eh, za velice krátkou dobu poměrně značně zvýšily. A bylo mi řečeno příslušným orgány, že v eh, tomto případě došlo k tomu, že Frontex vůbec prvně v historii své existence nebyl schopen využít eh, alokované finanční prostředky. Z té příslušné rozpočtové položky která byla odsouhlasena. Já s tím souhlasím a souhlasím také s vaší argumentací a proto navrhuji, abychom se společně snažili zlepšit znění toho příslušného ustanovení v návrhu stanoviska ohledně Frontexu. A navrhuji, abychom společně vypracovali konečné znění návrhu stanoviska. Myslím, že jsme si všichni vědomi také té skutečnosti, že pokud jde o doložku o stabilitě, tak pokud zvýšíme objem zdrojů pro určité instituce či mechanismy v rámci EU, tak eh, za to musí někdo jiný zaplatit. Bude to mít dopad na nějakou jinou instituci, ale měli bychom spolupracovat. Stoprocentně souhlasím s tím, že, vys, že tím, že posilujeme-li kapacitu Frontexu, vysíláme jasný politický signál a měli bychom se snažit, aby tento signál byl spíše silnější, než aby slábl. Neměli bychom eh, dopustit stagnaci činnosti této instituce. Myslím, že bychom měli dát prostor otevřené diskuse, diskusy v tom čase, který je nám k dispozici, a všem čas běží a termín je 9. 9. září, ne, pardon, 7. září. Měli bychom dospět tedy k závěru ohledně, ohledně eh, rozpočtu pro Frontex, o němž bude hlasováno v tomto grémiu. Víme, že tady budeme hlasovat o návrhu stanovisku a potom o vlastním rozpočtu, takže bychom eh, si měli pospíšit. Já tady otevírám diskusi ohledně toho finálního závěrečného znění eh, návrhu stanoviska. Ten politický signál musí být jasné. Myslím, že Evropa vezme v úvahu eh, váš názor a pokud je o Frontex, což představuje krok kupředu na straně Evropské unie, tak si myslím, že bychom měli ten politický signál uh, si koncipovat adekvátním způsobem. Pan Tavares, velice krátce, my jsme samozřejmě otevřeni tomu, aby se to závěrečné znění vylepšilo, ale neměli bychom vysílat eh, politický signál Eh, který se týká, který se pouze říká o peníze, ale eh, není to podloženo politickou argumentací. Samozřejmě jsme otevření, ale musíme eh, dát určité politické vodítko a ne pouze se říkat o peníze. Takže té diskuse jsme otevřeni ale pokud budeme pouze zvyšovat eh, zdroje pro Frontex, eh, když sám Frontex není schopen eh, tyto peníze využít, tak potom to nedává smysl ani z hlediska politického nebo rozpočtového. Yeah, of course. S tím všichni souhlasíme. Ten Frontex před několika lety ještě neexistoval, teď ovšem existuje a a um, má svůj uh, význam. Týká se Malty, týká se Španělska. Nejde pouze jenom, nejde jenom o to uh, zvyšovat rozpočet, ale Jde o to posílit instituci, která má nějaký význam, která, která mění tady tu situaci. Takže pokud pan Busety souhlasí, tak bychom se pokusili vytvořit to, skonceptovat to závěrečné znění. A dostávám se k poslednímu bodu, nebo k, další, k dalšímu bodu, pardon. No delete. So this point, this point uh, delayed the next committee meeting at the end of September. I see. <laughs> I've been informed that the Swiss, Swedish presidency uh, is not any longer with us. Už tady nemáme zástupce švédského předsednictví. Ne, ne, je tady stále, takže pořád máme uh, trochu času, abychom představili iniciativu. Já jsem totiž slyšel, že pan Coelho, který by měl představit eh, body 8 a 9, pardon, 9 a 10, podle bodu jednání, je momentálně nepřítomen, takže to posouváme na příští eh, řádné zasedání výboru LIBE na konci září. Přesto si myslím, že máme ještě několik minut na to, abychom a, a využili je tedy. Máme čas do 18.30, takže máme tady eh, další bod a eh, týká se prevence obchodování s lidmi. Commission is also the committee. I would really like to take step, yeah? because as it is. Okay. We invite again the Swedish... Takže opět vítáme zástupce švédského předsednictví. Téma je obchodování s lidmi. Předávám slovo a ještě jednou vám připomínám časové omezení. Myslím si, že za 15 minut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 Eh, děkuji, pane předsedo, vážení eh, členové výboru LIBE, děkuji za pozvání. Budeme velice struční, jen pár slov eh, bych chtěl říci všeobecně k aktivitě, která se týká boje proti obchodování s lidmi, s dětmi za švédského předsednictví a já hned také dám slovo také partnerům z komise, kteří budou hovořit o tom, jaké návrhy jsou eh, tady na stole. Jak eh, bylo řečeno již i dopoledne, boj proti obchodování s lidmi je za švédského předsednictví velice důležitou prioritou. Eh, chceme se soustředit na tu část nabídky, to znamená eh, bojovat proti těm nabídkám v těch třetích eh, zemích. A švédské předsednictví eh, zlepšuje vztahy, nebo chce zlepšovat vztahy s třetími zeměmi. Obchodování s lidmi je tedy bod na programu Eh, jednání s každou zemí, eh, se Spojenými státy, s Ruskem, se Západním Balkánem, ale také s ostatními partnery. A cíl eh, tady je učinit ty první kroky k, ke koncepci, která bude závazná pokaždé, když budeme jednat s třetími zeměmi a budeme s nimi jednat o obchodování s lidmi. Bude to v popředí našich jednání a e, kdykoliv jde o jednání mezi EU a e, třetími zeměmi nebo mezi EU a e, mezinárodními organizacemi. Toto téma bude vždy velmi v popředí. Navrhujeme tedy Eh, dokument, který by byl takovou strategií a byly by tam některé návrhy. Já to nebudu podrobně probírat, protože na to nemáme čas, ale chci říci, že pokaždé, tedy do 18. 19. října, kdy budeme mít jednání s třetími zeměmi, se zástupci eh, z ministerstev, budou tam přítomní dokonce i zástupci Ruska a Spojených států a tam o tom chceme jednat. A já hned předám eh, slovo kolegovi z komise. Děkuji vám mnohokrát. Pro mě bylo velkým potěšením, že jsem se mohl dostavit mezi vás do nově zvoleného parlamentu a hovořit zde takto poprvé já o tomto tématu, velice důležitém tématu obchodování s lidmi. Eh, v říjnu loňského roku komise ve svém dokumentu hovoří o tom, že počet lidí, které, eh, se kterými se obchoduje směrem do EU nebo směrem ven z EU, to je několik set tisíc lidí a Tady je vlastně po celé eh, Evropě vedeno takovéto řízení, zatímco v roce 2006 to bylo zhruba tisíc případů, takže vidíte, jak je to opravdu obrovský rozdíl. 5. března tohoto roku komise prezentovala návrh eh, nového rámcového rozhodnutí v otázce obchodování s lidmi a toto rozhodnutí eh, obsahuje moderní přístup k tomuto jevu, kde se kombinuje uh, Eh, opatření, které se týká stíhání pachatelů, ochrana obětí, stejně jako prevence eh, tohoto jevu. Diskuse začaly brzy poté, již v Dubnu v Radě a pokračovaly Eh, velmi intenzivně, jak za českého, tak i za švédského předsednictví. A eh, také zástupce švédského předsednictví o tom hovoří. Dovolte, abych to stručně charakterizoval v těch hlavních bodech. V čem je návrh komise? Je tady celá řada ustanovení, které se týká hmotného práva, definice trestného činu, eh, přitěžující okolnosti, vysoké tresty a také přístup soustředěný na oběti, kde jsou taková ustanovení jako netrestání obětí, které byly e, donuceny e, k trestným činům, například e, děti, když jsou nuceny krást tak to dává všechno velice velkou důležitost také otázkám extrateritoriální jurisdikce, aby opravdu bylo možné všechno v systému zohlednit. My navrhujeme, aby členské státy toto považovaly opravdu za velice závažný trestný čin eh, a je tady třeba použít techniky proti organizovanému zločinu pro vysledování pachatelů tohoto trestného činu. Dále přístup eh, k obětem. Tady je opět eh, zohlednění práv obětí v trestním řízení a také zavedení takových opatření, která předcházejí tomu, že by oběti byly ještě druhotně eh, vlastně viktimizovány, například eh, oběti znásilnění, že by znovu a znovu musely být prezentovány, konfrontovány s pachatelem znásilnění. Dále jsou tady taková ustanovení, která mají podporovat, pomáhat obětem, bezpodmínečně, eh, pouze taková bezpodmínečná podpora dává eh, šanci, že takové oběti pak budou ochotny eh, spolupracovat s vyšetření, vyšetřováním. A my tedy toto zdůrazňujeme, bezpodmínečná pomoc obětem a členské státy tady pozitivně reagují. Podporujeme členské státy, aby přijali opatření, které by snižovaly poptávku po takovém obchodování s lidmi a konečně velice důležité ustanovení, které se inspiruje z holandského příkladu. To je mm, ustanovení, které nutí členské státy, aby vytvořili institut národních zpravodajů nebo ekvivalentní mechanismus, to znamená určitý orgán, který by byl schopen eh, monitorovat eh, uplatňování politiky proti obchodování s lidmi v praxi. Ono to eh, není tak jednoduché, vyžaduje to opravdu vynikající spolupráci celé široké škály útvarů s občanskou společností, s orgány represivními, ale také s dalšími. Bez nich není možné úspěšně bojovat proti obchodování s lidmi. My mm, děkujeme současnému předsednictví za to, že v radě tak velice intenzivně tuto věc eh, projednává. A dávám slovo ještě kolegyni. Tack. Eh, den hastigheten eh, ska jag försöka hålla nu också. Eh, någon minut så att det finns utrymme för frågor också. Děkuji, zbývá opravdu už jen málo minut, takže jen obecně bych mohla říci, že to je návrh, který se setkal s pozitivní reakcí členských států. A jde o obchodování a mm, tedy boj proti obchodování a o prevenci obchodování s lidmi. A můžeme také říci, že přístup komise eh, v jejím návrhu, kdy se kombinují tradiční metody, tradiční postupy eh, s takovými subtilnějšími postupy, to je velice eh, vítáno. Eh, české předsednictví již začalo s tímto bodem a v červenci jsme to převzali. Můžeme říci, že tady je velice pozitivní nástroj Možná, že bude trošku složitější dosáhnout dohody v některých eh, aspektech. Rozhodně to skýtá celou řadu eh, materiálu k zamyšlení a mm, porovnávání, jak v různých členských státech se k této otázce eh, přistupuje. Čili zabere to trošku času a budeme eh, zřejmě i nadále potřebovat trošku času. Eh, jde také o otázku stanovení trestní sankce a například žebrání je považováno za vykořišťování obětí. Eh, bude to ještě vyžadovat určitou diskusi, aby opravdu výsledek byl, byl předvídatelný. Děkuji. Děkuji za tuto prezentaci eh, zástupcům jednotlivých institucí i švédského předsednictví. Je to velice důležitá otázka obchodování s lidmi. My všichni chápeme, že také tlumočníci tady mm, pracovali eh, celý dlouhý den a existují určitá eh, pravidla eh, o tom, jak dlouhou dobu mohou pracovat. Já tedy opravdu vás žádám o pochopení. Řada lidí se hlásí v sále o slovo a my už jsme absolvovali velice intenzivní diskuse, takže teď nebude možné vést eh, širokou diskusi. Já bych navrhovala, aby otázky, které vyvstaly eh, konkrétně na téma prezentací, které jsme právě vyslechli, aby tyto otázky byly zaslány písemně švédskému předsednictví a komisi. A já jsem si jist, že oni velmi rádi odpoví také písemně budou další příležitosti vést tuto diskusi na dalším řádném zasedání výboru LIBE, které proběhne 29. Eh, a 30. září. Takže to bude pro dnešek všechno a já vám připomínám, že zítra začínáme v 9 hodin ráno.